abbiamo un martello nuovo. Martello. Dear colleagues, we can start. Vážení kolegové, jsme připraveni zahájit první naše eh, setkání po novém roce a já všem kolegům přeji šťastný nový rok. A doufám, že eh, v roce 2016 odvedeme dobrou práci. Přeji všem kolegům všechno nejlepší a eh, musíme se pustit do práce, neboť máme to hodně. První bod schválení pořadu jednání, ale máme tady drobnou změnu oproti návrhu. A sice eh, pokud se týče doporučení koordinátoru ze včerejšího eh, hlasování, to tedy budeme moci eh, schválit. Takže pokud není dalších námitek, můžeme přijmout takto pořád jednání. Bod číslo dvě, sdělení předsedy. Máme drobnou změnu v našem sekretariátu. A já bych rád přivítal Aliet Kare, která se připojuje od 1. ledna k našemu sekretariátu. Děkuji vám, že jste se k nám připojili a mnoho úspěchu práci. Jazykový režim. Máme tady dnes 22 jazyků a jako obvykle jsme vysíláni na intranetu. Bod číslo 3. Doporučení koordinátorů z 22. prosince a z 13. a 13. ledna. Zápis jste obdrželi elektronicky a není-li námitek, můžeme jej považovat za schválený. Bo číslo 4 pokud do konce dnešní schůze neobdržíme žádné námitky, bude zápis ze schůze 15. a 16. července 2015 považován za schválen. A teď můžeme přejít k hlasování a můžeme říci, že jsme eh, eh, obdrželi požadavek od zelených eh, na hlasování po jménech. Ale teď se musíme ptát, zda eh, to také podporují kolegové z Libe. Takže já bych prosím, aby povstali ti. Elektronicky ano, dobře. Tak budeme hlasovat elektronicky. Pokud si přejete eh, hlasování po jménech, pak hlasujte ano, pokud hlasujete ne, tak to znamená, že si nepřejete hlasování po jménech. Hlasovali všichni. Ano, zavírám hlasování. A ano. We are going to vote. Budeme tedy hlasovat elektronicky. Eh, paní, paní zpravodajka, si, si, ne, paní Šaldemov si přeje něco říci. Děkuji. Já jenom stručně, než se dostaneme k hlasování o těch třech námitkách, chtěl bych k tomu říci pouze toto, ale za to jednoznačně. V naší frakci neporujeme ty první dvě námitky, pouze tu třetí. A to je ta, kde jde o e, obilné a ostatní příkrmy pro kojence malé děti. Eh, myslím, že je to jasný signál a EFTA, aby co nejdříve eh, došlo ke změně složení kojeneckých přípravků, tedy nejde jenom o cukr. Čili toto je pro nás důležité a proto to tak podpoříme. Thank you very much. Eh, děkuji vám. Takže budeme hlasovat elektronicky o první námitce. Zahájí hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. Nyní přecházíme k druhé námitce. Hlas, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. A třetí námitka. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování a ta je přijata. Now we can go. A to znamená, že musíme na dvě minuty přerušit zasedání, protože pan ministr je na cestě a do dvou minut by měl být tady. Dear colleagues, we have, uh, we found... Kolegové, zavítala mezi nás eh, ministrině životního prostředí paní Sharon Dexma z nizozemské vlády. A dnes začneme prezentací programu předsednictví Rady a formát bude standardní, čili začneme úvodním slovem paní ministrině a pak budeme mít dvě kola řečníků dotazů tedy. První kolo bude kolo koordinátorů jednotlivých politických skupin a druhé kolo pro všechny poslance. A já dám přímo slovo paní ministrini. Především děkuji, že mezi nás zavítala, aby nám prezentovala priority předsednictví. Máte slovo. Mr. Chairman, dear members uh, of the parliament. Děkuji vám, pane předsedo, eh, vážení poslanci, pro mě je velkým potěšením, že se dnes mohu s vámi setkat a diskutovat. Těším se samozřejmě na budoucí spolupráci s Evropským parlamentem během nizozemského předsednictví. Spolupráce je základ každého úspěšného předsednictví. Ale na úvod eh, bych ještě chtěla říct, jak jsme si rozdělili eh, ta témata mezi sebou. Já eh, bych si vzal na starost eh, klimatické změny, ochranu životního prostředí a můj kolega, který má na starosti zdravotnictví a sport, pan Shepard, bude hovořit o bezpečnosti potravin, o veřejném zdraví a příbuzných tématech, jako jsou GMO nebo veterinární léčiva. Já tady dnes jsem jako první z, eh, první z ministrů v rámci eh, tria předsednictví, které máme dohromady se Slovenskem a Smalto. Podle mě je tento výbor jeden z nejdůležitějších v Evropském parlamentu. Životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin jsou témata, která mají zásadní dopad na eh, zdraví a bezpečí evropských občanů. Takže vaše práce je nesmírně důležitá. Já jsem také velmi ráda, že tolik z mých krajanů má stejný názor. Po volbách v roce 2014 se ukázalo, že tento výbor je nejpopulárnější mezi nizozemskými europoslanci. Evropa se v současné době potýká s různými výzvami, jako je migrace nebo terorismus. A proto je to doba, kdy Evropa musí ukázat, že se více zaměřuje na hodnoty, které nás spojují, než na rozdíly. Evropský projekt nemá budoucnost bez evropských občanů. Nebo, abych citovala Vincna Churchilla, který si řekl, že Evropa je duchovní koncepcí ale pokud eh, obyčejní lidé eh, se přestanou hlásit této duchovní koncepci, tak eh, zahyne. Musíme tedy usilovat o Unii, která nás spojuje, která aktivně jedná a chrání své občany. Musí to být Evropská unie, která se zaměřuje na základní věci a byla ráda, aby to byla Unie, která žije v srdcích svých občanů. Dnes bych se chtěl zaměřit na čtyři témata. Klimatické změny, cirkulární ekonomika, lepší regulace a udržitelná mobilita. A poté eh, chci ještě zmínit několik eh, konkrétních témat, které budou hrát svou roli během našeho předsednictví, protože budeme muset u celé řady z nich vyjednávat s Evropským parlamentem. Nizozemsko naposledy eh, mělo předsednictví EU před 11 lety. Podle mě otázka udržitelnosti eh, nedostala tolik pozornosti, kolik by si zasloužila, ale od té doby se mnohé změnilo. Evropští občané eh, se pouštějí do různých eh, iniciativ v oblasti udržitelnosti, stejně tak i podniky se k tomu přidávají a vyzývají politiky, aby zlepšili podmínky pro udržitelnost. Různé ekologické iniciativy eh, vznikají v celé Evropě. Čím dál tím více si uvědomujeme, že udržitelná, udržitelný život a podnikání jsou nezbytné pro budoucnosti naší planety. ko- konečně, je, jak by si asi někteří z vás mohli pomyslet. Ehm. To eh, názor, že by hospodářství a ekologie měly být eh, spolu v nesouladu, Eh, je už zastaralý. Já tomu říkám ekonomi, ekonomie staré školy. Silná evropská ekonomika je nutně ekonomika, která se opírá o ekologické principy. Eh, o tom jsem hluboce přesvědčená. Myslím si, že musíme společně aktivně pracovat na budování zdravé, bezpečné, udržitelné evropské budoucnosti. Nejprve mi dovolte, abych hovořila o klimatických změnách. Tady jsem optimistou. Dovolte mi, jak mám vysvětlila proč je to proto, že neustále vzrůstá povědomí o tom, že musíme velmi naléhavě eh, něco podniknout. Historická dohoda o klimatických změnách, která byla uzavřena nedávno v Paříži, eh, je toho jasným dokladem. Dohoda z Paříže je významným výchozím bodem také pro nizozemské předsednictví. 12. prosinec 2015 byl obratem v historii ochrany životního prostředí. Mnozí z vás tam také byli. Byl to e, velký úspěch poprvé v dějinách byla přijata právně závazná dohoda o ochraně klimatu, která zahrnovala příspěvky všech zemí na světě. Přestože ne všechny eh, cíle Evropské unie byly splněny, myslím si, že ta dohoda je jednak vyvážená, ale také ambiciozní. Takže vás asi nepřekvapí, když řeknu, že jsem pyšná na ten dosažený výsledek koordinované úsilí Evropské unie eh, také přispělo k tomu výsledku a stejně tak to bylo i vynikající předsednictví eh, Francie eh, při pořádání této konference COP21. Ale teď nastává ten nejtěžší úkol. Musíme vypracovat podrobnosti této dohody a velmi energicky pracovat na to, aby se uskutečnili v praxi. Paříž rozhodně nebyla koncem celého tohoto procesu, byl to spíše nový začátek. V prosinci Evropská rada vyzvala komisi, aby společně s radou vyhodnotila výsledky konference COP21 ještě před Evropskou radou, která se má konat v březnu tohoto roku. Já bych chtěla, aby také Rada ministrů pro životní prostředí v březnu se zabývala eh, následno, následnou fází této dohody. Výsledek potom té diskuze by měl se promítnout i do jednání Evropské rady. Stejně tak byla rád, kdyby eh, na pořadu jednání byla reforma ETS, a to v červnu, pravděpodobně v souvislosti i s dalšími návrhy, které nesouvisí s ETS a které se postupně vyvinou během našeho předsednictví. Druhé téma, o kterém bych se chtěla zmínit, je cirkulární ekonomika. Příslušný balíček Evropské komise je velmi významný eh, bod během našeho předsednictví. Já bych eh, chtěla poděkovat komisi za prezentaci tohoto balíčku, která, eh, kterou jsme viděli v prosinci. Je to velmi komplexní zpráva. Vychází z toho, že v cirkulární ekonomice je potřeba využívat suroviny inteligentním způsobem a také zodpovědným způsobem. Nic takového jako odpad prostě neexistuje. Cirkulární ekonomika vytváří nové trhy, nová pracovní místa a přispívá k hospodářskému růstu. A jako předsedkyně eh, rady zamýšlím velmi energeticky prosadit všechny tyto záměry v praxi. Jak víte, ten balíček se skládá ze dvou částí. Ta první část je akční plán pro cirkulární ekonomiku. Eh, o tom se bude diskutovat na Radě ministrů životního prostředí a také v dalších gremích rady. Společně bychom měli formulovat reakci rady během našeho předsednictví na základě eh, těchto diskuzí na radě. A byli bychom rádi, kdyby ta druhá část, což je revize legislativy v oblasti hospodaření s odpady, Eh, se posunula eh, kopředu tak, aby eh, bylo možné to dotáhnout k, ke zdárnému konci co nejdříve. A já bych chtěla také pogratulovat paní Bonafé k jejímu jmenování jako zpravodajkou pro celou tuto reformu. A třetí téma, o kterém chci hovořit, je lepší legislativa. Evropská legislativa je nesmírně důležitá pro různé nadnárodní otázky, jako je právě ochrana životního prostředí. Legislativa by měla chránit životní prostředí efektivním a úsporným způsobem. A abychom to mohli dosáhnout, musíme tuto legislativu implementovat moderním, konsistentním a co nejjednodušším způsobem, aby byla efektivní. Jsem přesvědčená o tom, že jak Rada, tak i parlament tento cíl sdílejí. Nizozemsko a řada dalších členských států podporují iniciativu Make It Work. Jejím cílem je zajistit, aby implementace ekologické nebo environmentální legislativy byla co nejefektivnější. Nemáme rozhodně v úmyslu eh, jakkoliv měnit cíle, které byly stanoveny eh, prostřednictvím této legislativy, spíše naopak. Naším cílem je zlepšit eh, praktickou implementaci tak, aby ty cíle byly dosaženy. Jakožto předsednická země Nizozemsko chce zorganizovat debatu o této iniciativě na Radě ministrů životního prostředí v červnu. Eh, téma této debaty bude dosahování lepších výsledků pro životní prostředí. Dalšími členskými státy bychom chtěli zkoumat možnosti dalších eh, zlepšení, a to v zájmu životního prostředí, také proto, abychom minimalizovali zbytečnou byrokracii. A na závěr bych eh, chtěla říct několik slov o neformálním, neformální radě ministrů životního prostředí a ministrů dopravy, které se bude konat v Amsterdamu 16. a 15. dubna. Eh, klíčové téma, které bude projednávat, jsou inteligentně ekologická řešení pro mobilitu. Jde o eh, život v našich městech, který se neustále problematizuje, potřebujeme mít inteligentní, inovativní řešení, abychom mohli zajistit důležité cíle, jako například čistší ovzduší. Ministři pro životní prostředí se budou zaměřovat například inovace v oblasti eh, vozu a eh, budou eh, usilovat o snížení emisí CO2. Dámy a pánové, je samozřejmé, že Nizozemsko chce usnadnit pokrok u těchto témat, které již byly předloženy. Například doufáme, že se nám podaří dotáhnout do konce jednání s Evropským parlamentem o e, nesilniční mobilních e, e, mobilních zařízeních a také se chceme zaměřit na národní legislativu v oblasti stanovování emisních stropů. Díky tvrdé práci lucemburského předsednictví se podařilo dosáhnout obecného přístupu na Radě ministrů životního prostředí v prosinci. Chtěla bych zahájit jednání s Evropským parlamentem na tomto základě, co nejdříve chtěli bychom dosáhnout ambiciozní a proveditelné dohody s parlamentem ještě během našeho předsednictví. Dalším důležitým tématem této oblasti je kvalita ovzduší a nařízení Euro 5 a 6. Nedávný skandál ohledně emisí automobilů ukazuje, že je tady velký prostor pro zlepšení v Evropské unii, a to eh, jak ve vytváření standardů, ale také při jejich vynucování. Jako předsednictví s vámi chceme spolupracovat na tom, abychom dosáhli pokroku. Těším se také na výsledky kontroly eh, provádění eh, směrnic o ptácích a habitátech. V příštích šesti měsících eh, cíle strategie pro biodiverzitu do roku 2020 mohou být dosaženy pouze pokud zlepšíme implementace těchto změněných směrnic. Musíme začlenit cíle ochrany životního prostředí i do dalších politik a zintenzivnit naše úsilí. Také bychom se měli snažit propojit inteligentním způsobem ochranu životního prostředí s ekonomikou a zajistit větší účast společnosti. Nizozemsko neočekává, že by byla přijata nějaká e, rozhodnutí ohledně těchto cílů, ale rádi bychom iniciovali debatu v celé EU o optimalizaci implementace legislativy o ochraně životního prostředí. Ehm, chceme také uspořádat konferenci, která se touto otázkou bude zabývat. Vítáme také iniciativu komise ehm, předložit akční plán o boji proti obchodování s ehm, divokou přírodou. Tento nelegální obchod a pytláctví s e, živočichy, kteří žijí v přírodním prostředí, je velmi vážný problém. Tento přístup by se měl zaměřit jak na nabídku, tak i poptávku. Já vím, že s tím určitě budete souhlasit, ale lepší implementace bude zahrnout všechny zainteresované strany. Užší zaměření na eh, vzdělávání, eh, informovanost eh, veřejnosti, podporu pro ekoturistiku, lepší vynucování legislativy, dobré řízení a zprávu a také lepší koordinaci. Nizozemsko chce uspořádat mezinárodní konferenci v Hágu která by měla se zabývat prováděním této iniciativy komise a budeme o tom debatovat také na Radě ministrů životního prostředí. Nizozemsko eh, bude věnovat hodně úsilí také pořádání dalších mezinárodních konferencí o ochraně přírody. Je to například eh, Mezinárodní komise pro ochranu velryb, eh, mezivládní platforma pro biodiverzitu, Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy, eh, to se bude konat v Johannesburgu, a také úmluva o biologické diverzitě, která se bude konat v Cancúnu. A teď se dostávám k úplnému závěru. Chtěla bych eh, s vámi společně dosáhnout pokroku o otázkách, které mají dopad na životní prostředí. Společně můžeme dosáhnout zdravé bezpečné Evropy, která bude příjemná pro život. Eh, konstruktivní spolupráce s Evropským parlamentem a hlavně s vaším výborem je proto klíčová a doufám, že naše role zprostředkovatelů eh, kompromisu uplatníme náš typický eh, holandský přístup, který je velmi pragmatický a praktický. Děkuji, paní ministrině. Nyní můžeme začít s prvním kolem otázek koordinátorů. Dvě minuty. Peter Líze. Děkuji, pane předsedo, děkuji paní ministrině. Já chci zmínit dvě věci. Jednak to je samozřejmě implementace Paříže. Souhlasím, že to byl velký úspěch, ale myslím, že se musíme podívat Um, nebo zajistit, aby to, co je potřeba udělat, uh, se týkalo nejenom energeticky náročného průmyslu, kde je, má komise ambiciozní cíle, ale právě v oblasti effort sharing, to znamená oblasti, které nejsou v součástí obchodu s emisemi, tak tam, abyste byli um, velice ambiciozní a především usilovali o energetickou účinnost. Co se týče letecké dopravy, na konci roku proběhla konference v Montrealu a mohu říci, že se tam vůbec nemluví o redukci emisí, ale jenom o stabilizaci. Není možné z toho výjmout celý sektor celosvětově. Mě by zajímalo, co budete dělat pro to, abychom ten v Montrealu skutečně dospěl k, k redukci. Dále ehm, čistota ovzduší, mnozí to asi nezaznamenali, ale spočívá to, e, týká se to evropského práva. Ehm, v Německu padlo e, soudní rozhodnutí, podle kterého tato vozidla již nesmí do měst a další s tím věci s tím souvisí. To je dobrý ehm, krok ehm, pro Evropskou unii, že je skutečně, mm, jak se předepisuje městům, aby ehm, ovzduší bylo čisté, ale pokud nebudou k dispozici technologie, tak eh, jim zbývá jenom zákaz automobilů. Eh, já nechci ani přes ehm, ministrini eh, obsahově o tom přesvědčovat, ale aby projevila jaksi diplomatickou šikovnost a hledala řešení právě o zprávě AMLBS, aby nám umožnila v parlamentu eh, dospět eh, k nějaké rozumné úpravě emisí při eh, provozu vozidel. Já chci připomenout, prostě chci, přál bych si, aby členským státům bylo připomenuto, že skutečně musíme něco udělat. Děkuji. SND Miriam Marim Dali. Děkuji, děkuji eh, paní ministrině, že jste mezi nás přišla, abyste se podělila o priority vašeho předsednictví a také tria předsednictví. Já budu mluvit malcky. Já se zaměřím na dvě klíčové věci. Jednak znečištění ovzduší a druhé téma Eh, emise skleníkových plynů, především z, eh, v sektoru dopravy. Musím přiznat, že jsem byla velice zklamaná, když jsem si přečetla program TRIA na příštích 18 měsíců. Tam mm, ani nebyly zmíněna tyto, tato dvě témata. Podle tohoto programu holandské předsednictví, a tady cituji, Budeme jenovat pozornost návrhu komise snižování emisí v sektorech mimo ETS, ale není tam žádný závazek v těchto věcech. Vy o tom mluvíte, jste o tom mluvila ve svém úvodním prohlášení, ale byl to poměrně letmá zmínka. 24,3 emisí v EU pochází z dopravy. Pokud chceme redukovat emise ve všech sektorech, pak musíme redukovat dopravu, emise z dopravy. E, předsednictví musí e, začít jednat v této věci. Moje otázka na vás. Jaké jsou konkrétní plány nizozemského předsednictví? E, jak řešit tedy výzvy, které představuje i sektory mimo ETS? emise silniční dopravy, NO a eh, části, pevné ča, částice a podobně. Co se děje v realitě, je něco jiného, než eh, co občané, jak se každý den zažívají něco jiného, než co my tady předepisujeme. Co se týče pravidel pro lehká užitková a těžká užitková vozidla, o kterých jste, které jste taky zmínila, mě by zajímalo mm, detailně, jaké jsou vaše priority pro tento sektor, ale konkrétně jaké jsou um, priority nizozemského předsednictví v tomto mm, směru. Julie Ling, e KR. Vítejte, paní ministrině. Já chci navázat na to, co řekla Miriam. Já mluvím jako zpravodajka pro směrnici NEC. Když už jsme o tom začali mluvit, což bylo za minulého předsednictví, tak jedna za minulého parlamentu. Jedno z hlavních témat bylo, že kvalita ovzduší vlastně se dostala do pozatí ve srovnání s karbonovou legislativou. Protože jsme se tak zaměřili na snižování CO2 ze správných důvodů, tak jsme eh, kvalitě ovzduší nevěnovali tak eh, dostatečnou pozornost. Byla jsem trošku zklamaná, když jsem si přečetla priority holandského předsednictví, kde dělají vlastně to samé. Protože kvalita ovzduší, eh, NOx, především mají zmínku jenom jednou větou. Já chci říci, že předsednictví, ehm, sice je pravda, že můžeme mluvit o širším pohledu a mm, v souvislosti s tím, co se děje předsednictví, se ale posuzuje podle toho, co dodělá. A mm, tady té věci jsme se eh, posunuli díky spolupráci s lucemburským předsednictvím, nicméně máme postoj rady založený na většinovém postoji, kde jsou velice hlučné menšiny členských zemí, takže to pro vás bude velmi obtížné. A já s vámi chci na tom spolupracovat. Chci vás ale požádat, abyste možná trošičku uh, Konkrétně eh, vysvětlila, jak budete přistupovat k radě eh, vzhledem k jednotlivým členským státům, jednotlivým znečišťovatelům, jak to sladit, jak, se do jak dospět k dohodě. Parlament v plé- při hlasování v plénu eh, se chce dostat do situace, kdy se dostat do situace, kdy můžeme začít vyjednávat, ale rada není v této situaci. Děkuji. ALDE, pan Gerbrandy. Děkuji, děkuji paní eh, ministrině za váš vynikající úvod. Já chci eh, na chvilku eh, opustit to téma klimatu a chci se zaměřit především na cirkulární ekonomiku. Ehm, Rada pro životní prostředí byla velice kritická, co se týče stažení minulého balíčku. A my jsme e, slyšeli, že e, pan Timmermans byl kritizován za to, že se m, mm, příliš no, to nezasazoval, ale ten nadcházející palíček musí přinést dobré řešení. E, mně vadí ten akční plán. To je v podstatě jenom copy-paste cestovní mapy z roku 2010-11. Moje konkrétní otázka na předsednictví je, zda rada eh, chce pomoci věci urychlit tím akčním plánem, protože si myslím, že eh, Eh, z toho lze mnohé získat, se podíváme na studii McKenzie. Za lucemburského předsednictví jsme dospěli k vynikajícím závěru. Jsem velice rád, že Nizozemí bude mít konferenci o implementaci, ale vzhledem k situaci jsme slyšeli, že stále nejdeme správnou cestou. Není to otázka implement, pouze implementace. Musíme věnovat pozornost zemědělské politice, mm, zelené eh, eh, aspekt zemědělské politiky, to je něco, co je frustrováno ze, ze strany Rady. Co udělá předsednictví pro to, aby do roku 2020 jsme dosáhli cíle biodiverzity? A na závěr, paní předsedkyně, eh, pytláctví, zločinnost proti divokým zvířatům a tak dále. Mm, proběhne ne, také eh, konference na toto téma, současně konference holandského předsednictví. Možná bychom mohli slyšet něco konkrétnějšího o cílech této konference. Zda je rada připravena udělat víc, než to, co se stalo do posud. Samozřejmě Evropa má velkou sílu, ale ten nejslabší článek řetězu může způsobit velké problémy, že potřebujeme podrobnější informace na toto téma. Anna Malimio za GUE. Ehm, děkuji. Paní Dexma, já se chci zeptat na holandské ambice. V druhé eh, čtvrtině 2016 bude Mezinárodní konference o snižování emisí CO2. Vy jako předsedkyně máte velký vliv na jednání. Nizozemí také chce dosáhnout pokroku v jednání o e- TES obchodování s emisemi. My musíme být velmi ambiciozní v snižování CO2, protože nizozemí musí chápat, že je velmi důležité, abychom e, klima řešili. Holandské soudy řekly, že Ehm, skleníkové plyny je třeba snížit o 25 během několika let ve srovnání s rokem 90. Ehm, Pokud nestanoví, nejdete příkladem, jak můžete chtít po eh, dalších, aby dělali víc. Kromě toho, Eh, uzavírání uhelných elektráren by znamenalo 80 snížení o skleníkových plynů. Náklady by nebyly příliš vysoké, takže uzavření uhelných elektráren by byla jedna z nejlevnějších cest, jak dosáhnout vašeho, vašich priorit. Co uděláte? Eh, proto, aby eh, jste eh, zajistila snižování emisí CO2 a dotáhla uzavření uhelných elektráren. Další otázka se týká ETS. Tam je největší problém, že práva emitovat jsou příliš vysoká. Budete usilovat o jejich snížení. Dále by mě zajímalo, zda uvažujete o tom, jak snížit emise z dopravy. Um, Holandsko hodně obchoduje, takže export, import jsou pilíře naší ekonomiky. Eh, letecká doprava, námořní doprava eh, také nejvíce znečišťují a nespadají pod klimatickou dohodu, i když je tady velká podpora z Evropy. Budete se snažit eh, upozorňovat více na tyto dva sektory? Děkuji. Děkuji. A nyní za zelené. Passing out. Děkuji, pane předsedo. Myslím, že budu mluvit holandsky, zdá se mi to, že za holandského předsednictví um, to je jaksi v duchu doby a budeme spolupracovat příštích 6 měsíců, na to se těším. Mám několik otázek, několik priorit, které jste zmínil. Um, jste říkali klima, velice důležitá otázka, ale co ještě není jasné, eh, co je překvapivé, že v Paříži říkáme, že chceme Eh, se dostat, chceme být pod těmi dvěma stupni. Nyní mluvíme o 1,5 stupně pod touto hranicí. Jistě je důležité mm, dělat ambiciozní koalice. Evropa chce být lídrem. Z diplomatických důvodů je to dobré, ale pak musí Evropa hrát větší roli. To znamená, že ten, tato dohoda se musí stát realitou a mně není jasné, jak vy v Evropě zajistíte, že my mm, udržíme ten nárůst teplot pod 1,5 stupně, protože naše ambicí bylo pod 2 stupně. A jak tedy zajistíte mm, seriózní diskuzi na toto téma? Dále, lepší regulace, to je takové holandské hobby. Já si nedovedu představit, že by někdo v Bruselu chtěl horší regulaci. Nikdo, už jsem o tom mluvil s řadou lidí a nikdo neřekl, že chce horší regulaci, takže všichni se na tom shodneme. Nechceme zbytečnou byrokracii. Já jsem eh, se ptal dalších z Bruselu a nikdo nechce více byrokracie, takže mě trošku unavuje to neustále opakování. Vy jenom vytváříte image, že existuje spousta zbytečné byrokracie. Můžete nám dát příklad, kde si myslíte, že bruselská politika generovala zbytečnou byrokracii? Natura 2000, o tom se vždy mluví, o, e, to se zmiňuje v souvislosti s zbytečnou byrokracií, současně ale prokázala, že tomu tak není. Takže je to otázka retoriky, lepší regulace a tak dále. A Mm. Vy nyní, eh, jak si zvedem, že Brusel je zbytečný, ale spíše by to měly členské státy lépe implementovat, než poukuzovat prstem na Brusel. Další otázka. Dopravu. Je, doprava je dobré, že budete mít neformální diskuse s ministry o čistím ovzduší, dopravě. Trošku jsem zklamán, že to budete dělat až v Dubnu na neformální radě s ministry dopravy ale um, Rada pro životní, jako Rada pro životní prostředí máte um, s sebou velice důležité diskuse, kde ještě nepadlo rozhodnutí, co se týče emisí z skutečného provozu. A takže ty e, emise jsou horší, protože tady se nerozhodlo. A pak budeme mluvit později o kvalitě. Dále, Mezinárodní eh, organizace pro letectví, to je velmi důležité v oblasti letecké dopravy. Jak může eh, komise něčeho dosáhnout v Montrealu, kde budeme vyjednávat? Děkuji. Eh, děkuji nyní pan Peličíny za e FDD. Děkuji, pane předsedo. Mm, já chci mluvit o směrnici o kvalitě ovzduší. V EU každoročně zemře 430 tisíc lidí e, předčasně z tohoto důvodu. V Itálii je to 180 tisíc. To je skutečně naléhavá krizová situace. Ehm, takové jednorázové akce nestačí. I když jsme, e, jak se byli e, svědky toho v italských městech, kdy probíhaly třeba dvě měs- dva měsíce nějaké aktivity, ale znamená to, že se ten problém jenom přesouvá z kvality ovzduší na kvalitu půdy. My vnímáme nedostatek politické vůle toto řešit. Ehm, to se je vidět z toho, co se stalo ze směrnicí o kvalitě ovzduší a NEC. 75 75-dní eh, produkce byla prezentována. Bylo to sníženo na 52% plénu, v radě se to dále snížilo na 48%. Tato procenta odpovídají 116 tisícům úmrtí zbytečných z důvodu hm, znečištění na Radě pro životní prostředí jste řekla, že chcete být ambicioznější. To slycháme znovu a znovu zde v parlamentu, ale možná, jak to vidíme my, e, se e, liší od toho, jak to vidí jiní. My chceme lepší kvalitu vzduchu pro občany, ano, ale e, ne, nebyla přijat dostatek opatření, aby to bylo v souladu s VHO. Takže moje otázka je, zda holandské předsednictví se zaváže chránit zdraví občanů a nebo řekne pouze co se, to, co se říká obvykle, což nikoho neuspokojí a je, jenom se to pokusí nějak uzavřít. 116 tisíc zbytečných úmrčí do roku 2030, pokud se nic neudělá. Děkuji. Měl Donano za eh, eh, Program nizozemského předsednictví, tak jak byl zveřejněn, se vztahuje také na body, které nejsou závazné. Podobně jako SCOP 21 ty závěry, které nejsou právně závazné. Ehm, nemyslíte si, že to může být kontraproduktivní, poněvadž k čemu je zveřejňování strategií, pokud eh, cíle, které jsou definovány pro budoucnost, zůstávají nezávazné. Koherentnost, udržitelnost evropské environmentální legislativy, se tak posouvají do roviny zbožných přání. Nyní k ETS. Možná eh, byste mohli zohlednit to, že tech tady má eh, své hranice. Třeba v poslední době vidíme prudký pokles eh, cen plastických hmot. K zemědělství nyní. Vy jste řekla nedávno, že eh, i zde je třeba zabývat se problematikou emisí CO2. Ale co to znamená pro ty malé zemědělce? Jak zajistíte, aby nebyly znevýhodňováni? Dále, vy se budete pokoušet o prosazování nových technik proti eh, znečišťování oceánu. Mě by zajímalo, co konkrétně jste máte na mysli. Eh, děkuji. Tolik tedy první kolo otázek a nyní dávám slovo paní ministrině. Děkuji vám, pane předsedo. Budu se snažit také se eh, vejít do času. Tak eh, zaprvé bych ráda odpověděla eh, panu Rísemu. Nebude to celé německy, ale trošku se pokusím. Vy určitě víte, že když jsme byli v Paříži, pokusila se evropská delegace Eh, na závěr eh, také zahrnout do problematiky lodní a leteckou dopravu. Já myslím, že to je důležité a důležité je to také pro naši celkovou pozici k IMO a k IKEO, abychom i zde eh, si dali dobrý mandát v parlamentu už to zaznívá, že leteckou a lední dopravu je třeba do toho schématu emisí zahrnout a já s tím souhlasím a myslím, že pozice rady je stejná. A teď přepnu do angličtiny, pokud nemáte nic proti. Pan Líze se také ptal o tom, jak RDA budou sehrávat, eh, jakou roli budou sehrávat eh, během eh, nizozemského předsednictví. A já mohu říci, že to je na vás. Pokud parlament podrží návrh RDA tím, že odmítne ty kontranávrhy, pak ano. Ovšem, pokud rezoluci o námitkách parlament podpoří, pak eh, ho bude na komisi, aby předložila nový návrh. Čili pokud tedy eh, scénář bude takový, že můžeme pokračovat, tak já určitě mohu říct, že podpoříme eh, pokračování v této práci a pustíme se do první zkušební postupu. A dále k otázce paní poslankyně Dali otázka zněla, eh, jaká, eh, co by měla tedy dělat eh, rada v oblasti mimo ETS a sdíleného úsilí. Vzhledem k času se nedomnívám, že bychom byli schopni vykonat nějakou významnou práci na tomto, ale pokud ten návrh bude předložen včas, pak určitě na eh, červnové radě k životnímu prostředí eh, s tím budeme pracovat a také budeme chtít, aby se provázal tento návrh a návrh z ETS, protože já vím, o co vám jde. A eh, ano, zdůrazňujete to, že tyto dvě věci spolu souvisí. A paní Rali se také ptá, jaké jsou plány pro Euro 5 6, tak eh, samozřejmě nejdřív musí eh, proběhnout, proběhnout eh, hlasování v parlamentu, ten celý balíček EDA, to je 19. ledna, tak je to naplánováno, no a pak budeme pokračovat v práci na tomto tématu. A jak už jsem řekla, je to na vás, ale my samozřejmě jsme připraveni toto dále projednávat. Dále. Otázky paní Gerling. Otázka, jak se debatuje zvyšování eh, úrovni emisí také v eh, směrnici NEC eh, v rámci trialogu. Vy jste řekla, my samozřejmě to víme, že v prosinci bylo dosaženo pozice Rady ministrů pro životní prostředí. A my jako předsedové eh, rady z toho odvodíme mandát pro první trialog. A spolu s parlamentem budeme zkoumat možné eh, možnosti, jak dosáhnout eh, dohody v prvním čtení. O to tedy usilujeme. A musím říci, že Eh, nejde o to, eh, kolika slovy popíšeme v textu, že eh, je něco důležitý problém, ale každopádně nejde jenom o to, abychom měli politické ideály, ale abychom také tyto politické ideály byli schopni naplňovat skutky. Dále vaše druhá otázka se týkala toho, jaké máte plány. Jaké máme my plány a já se to pokusím stručně zodpovědět. Je, eh, také bych ještě chtěla hovořit svým jazykem. Takže k panu Hebrandimu, který hovořil o eh, přeskumu vhodnosti fitness check a jaké další přístupy zvolíme pro eh, další naplňování směrnice o ptácích a jejich eh, habitatech. Je zjevné, že je velice důležité, aby tam, kde jde o biodiverzitu, eh, Evropa produkovala výsledky. V debatách v radě je jasné, že eh, biodiverzita má velkou podporu. A z toho eh, se tedy odvíjejí ty cíle eh, příslušné směrnice. Současně s tím ovšem vidíme, že existuje mnoho příležitostí, které nám dává dobrá regulace. Jeden příklad tady byl uveden, kdy eh, záležitosti možná nefungují tak efektivně, jak si přejeme. Eh, možná, že eh, výjimečně bych mohl, mohla se zmínit o situaci z Holandska. Na západě Holandska usilujeme o velký environmentální projekt, Eh, kterým se snažíme eh, jaksi vrátit eh, zpátky vrátit zpátky poměr životním prostředí, čili snažíme se sladkou vodu proměnit ve vodu slanou, tak jak to bylo dříve. Nicméně ta směrnice nám v tom brání, poněvadž tam máme nyní ptáky, kteří jsou chráněni spolu se svým životním prostředím. Takže je, takže tady skutečně v tomto systému se, můžeme, se může stát, že eh, narážíme na legislativu. Čili výsledek je takový, že musíme snažit eh, přijmout myšlenku, že biodiverzita životní prostředí je možno zlepšovat. A já bych tady eh, ráda absolvovala otevřenou debatu také s vědeckou obcí, Eh, abychom se společně zamysleli na cíli té směrnice. Já myslím, že eh, není příliš velká podpora pro to, aby se ta směrnice revidovala jako celek. Pane Brandy a rovněž eh, hovořil o plánech pro cirkulární ekonomiku. Akční plán, jak vidíme, přišel s řadou návrhů na přechod na tu cirkulární ekonomiku a v příštích letech eh, uvidíme výsledky. V průběhu našeho předsednictví uvidíte, že probíhá debata o celém tomto valíčku a já jsem si jistá, že budeme debatovat také o konkrétních problémech a krocích, ale samozřejmě také váš výbor zejména z toho parlamentu bude zapojen, ale je to něco, co určitě není jenom na těch šest měsíců nizozemského předsednictví. My spíše chceme vydat podnět, aby se zahájily debaty. Když se zaměříme na právě ten přechod na cirkulární ekonomiku, tak toto je důležité. My jako nizozemské předsednictví budeme usilovat o koordinaci kroku v radě a budeme se snažit, aby také jiné členské země eh, se zapojit do této debaty a eh, my se o to určitě budeme snažit, tak abychom ukázali, že ambice a realismus mohou jít ruku v ruce. Pan Gebrande hovořil o programu eh, konference eh, k živé přírodě. Eh, já tady momentálně nemám nic k tomu programu této konference, ale věřím, že v brzké době se tam dostaneme. Nyní k paní Mine. Ona řekla mnoho o holandské situaci a samozřejmě já mám takové cukání, abych se tady o tom začala Eh, šířit a rozvíjet, ale samozřejmě eh, to nemohu, poněvadž já tady mám reprezentovat celou 28, čili myslím si, že by nebylo vhodné vstupovat do národních debat, ačkoliv mě to láká, ačkoliv by to možná bylo užitečné. Nicméně padla tady otázka, jaké jsou eh, naše úmysly, pokud se týče implementace pařížských smluv. V říjnu jsme se zjevně zhodli na společné radě a na březnové radě budeme hovořit o tom, kam dál po Paříži. Doufáme, že eh, potom radě, která se bude konat o několik dnů později, eh, poskytneme určité vstupy. Eh, možná to zní jenom jako procedurální záležitost, ale ne, je to skutečně eh, nezbytný krok a důležitý skok. krok. K panu Kechardové. Ano, ano, eh, samozřejmě tady se hovořilo o lepší regulaci. No, já už trošku se potýkám s tím desetiminutovým limitem, nicméně ještě odpovím. V březnu eh, bude řeč nejenom o implementaci již dohodnutého balíčku, ale také o tom, eh, jaké by měly být výsledky ostatní. A to je pro nás důležité pro eh, rok 2018, kdy proběhne opět další inventora. Čili na tom bude třeba pracovat. No a v neposlední řadě pan Pedicini. Kvalita ovzduší ve městech je důležitá věc. Je na členských zemích, aby zde uváděli v život regulace, ale eh, vy víte, jaká je pozice rady. Je to ambiciozní a my doufám, že budeme pokračovat eh, v práci na této tématice, což nakonec povede k čistšímu ovzduší v evropských městech. Já vám děkuji a omlouvám se, že jsem přetáhla čas. Pan předseda, to není problém, my jsme si vaše odpovědi rádi vyslechli. Eh, pustíme se do druhého kola otázek a prosil bych všechny kolegy, aby se vešli každý do jedné minuty. Máme tady 15 přihlášek do debaty. A pan Norbert Linz. Herzlichen Dank. Děkuji, eh, paní, pane předsedo, paní ministrině. Já mám ještě jednu otázku k otázce biodiverzity. Kolegové Gerbrande a Eichhout už se o tom také zmiňovali. Ptali se na ten proces refit a fitness check u směrnic o ochraně přírody. Já jsem z vaší odpovědi vyvodil, že máte sympatie pro přepracování směrnice o ochraně přírody na evropské úrovni. A jak víte, my jsme na výboru v prosinci o tom hlasovali a velkou většinou jsme se vyslovili proti přepracování eh, této směrnice a vyslovili jsme se spíše pro lepší implementaci směrnice, takže vítám, že chcete uspořádat konferenci k tomuto tématu a pokračovat té diskusi, ale kdybyste mohla přesněji popsat, jak se k tomu osobně stavíte. Se ptat. Děkuji. Děkuji paní ministrině za to, že jste sem dnes přišla, eh, za vaše odpovědi. Já jsem velmi rád, že chcete postoupit s těmi emisními stropy, to je dobře, ale jak už říkal pan zpravodaj, je tady velký eh, rozpor mezi postojem parlamentu a postojem rady ehm, a vy budete muset eh, se účastnit trialogu. Vzhledem k oslabení cílů a také vzhledem k té flexibilitě, která je přidělována nebo udělována českým státům v tom současném postoji rady, tak jak to je v souladu s vaším prohlášením o tom, že bychom měli přijímat lepší zákony, že pokud dáme českým státům tolik flexibilitu a vlastně jim odpustíme neplnění těch klíčových emisních cílů, tak to asi eh, nevede k lepším zákonům, eh, spíše naopak. A mám také pocit, že dosahování lepších výsledků a netrvání na kvalitě legislativy by mohlo podkopat její dopad, takže by mě zajímalo, jaké nejspornější okamžiky tady jsou a jak chcete zabránit, aby k tomu došlo. Děkuji. Julie Gerling. Děkuji. Chtěla bych se vrátit ještě ke směrnici o biotopech. Jsem velmi ráda, jsem slyšela, že jste říkala, že to eh, eh, bude vaše priorita. A v souvislosti s tím eh, se chci změnit o klimatických změnách a o například těch různých meteorologických jevech. Eh, u nás eh, v Británii například to vedlo k povodním, které měly dopad na celou řadu míst, eh, rekordní teploty, rekordní eh, srážky. Mě by zajímalo, eh, jak přesně se to promítne do toho, do té revize měrnice o biotopech. Protože jde o to, jak naše životní prostředí může zvládat tolik srážek Zajímalo by mě, jestli si myslíte, že v rámci té diskuse by se mohl zvážit také aplikace této směrnice pro zmírnění dopadů klimatických změn. Děkuji, pan Bittimer. Děkuji, pane předsedo, paní ministrině. Já bych chtěl jenom eh, se zmínit o několika příkladech eh, lepších, eh, lepší legislativy u zemědělství. Například jsou to plány ochrany při plánování ochrany před škůdci, ale potřebujeme jakousi bezpečnostní síť. Musíme se zaměřit na inovace, abychom snížili rizika pro veřejné zdraví a pro životní prostředí a také Eh, eh, ty produkty by měly být méně rizikové, nicméně regulace to je velmi přísná, eh, je obtížné získat schválení těchto produktů. Myslím, že by bylo dobře, abychom měli jednodušší postup schvalování a mě by zajímalo, co proto chcete udělat. Potom k té cirkulární ekonomice zemědělství může hrát významnou roli v této ekonomice. Je tady obrovský potenciál inovací například použití hmyzu nebo také nahrazení eh, umělých hnojiv eh, hnojem. A zajímalo by mě tedy, eh, jaké jsou vaše záměry v oblasti inovací v zemědělství. Děkuji, pan Ek. Děkuji, pane předsedo. Děkuji paní ministrině za to, že jste dnes přišla na náš výbor. Je dobře, že chcete uspořádat konferenci o nelegálním obchodu s eh, volně žijícími eh, zvířaty. Je to důležité téma, protože víme, že je tady řada ohrožených druhů, které jakmile jednou vymřou, tak už je žádným peníze nemůžeme nahradit. Eh, řada druhů eh, je ohrožena vymíráním eh, ke znečištění životního prostředí a je možné, že jednou eh, budou ohroženy všechny druhy. Mám na mysli například velryby. Víme, že Japonsko porušuje to moratorium na volbu velryb. Má, Japonsko má výjimku pro zabíjení velryb pro vědecké výzkumné účely. Přitom se dopouští brutálního lovu na zabíjení velryb. Já mě se chci zeptat, co budete dělat to, abyste omezila abyste omezila tento masivní odlov eh, velryb. Děkuji vám, pan Šlech. Děkuji, pane předsedo. pan Škrlec. Já jsem velmi rád, že jste se zmiňovala o tom, že cirkulární ekonomika bude prioritou vašeho předsednictví. A mám následující otázku. Účelem cirkulární ekonomiky je snížit eh, objem zdrojů nebo surovin. Eh, je eh, důležitá prevence, opětovné využívání. To zní samozřejmě dobře, ale eh, Neměli bychom recyklovat jenom e, samoučelně. Musíme mít jasný právní základ a politické závazky v tom 17. E, eh, environmentálním akčním programu. Tam se hovoří o používání netoxických materiálů a jejich sekundární využití. Chtěl bych eh, nadnést jednu konkrétní otázku, je to jakási litmusová zkouška vašeho postoje k používání toxických materiálů. V loni komise navrhla schválit použití nebezpečného materiálu k opětovnému využití přes značná rizika. Vedem k značné konkurenci z Asie, parlament přijal usnesení velkou většinou, která se staví proti tomuto návrhu komise. Bohužel členské státy ale e, e, to mohou zastavit a pravděpodobně se bude hlasovat v březnu tohoto roku. Myslíte si, že recyklace by měla zahrnovat také toxické látky? Bude se snažit e, vytvořit kvalifikovanou většinu členských států, které by se postavily proti tohoto materiálu. Sí, grazie, presidente, benvenuta, ministro. Děkuji. Eh, vítejte tady, paní ministrině. My eh, se vám vážíme. Postoje vaší země k návrhu komise zdvojnásobit emisní nebo navýšit emisní limity a tak o 50 eh, ten limit zvýšit dlouhodobě. Jak víte, je PRD. Náš výbor už to jednou odmítl. Víme, že v této otázce lobuje hodně soukromých firm, kteří se eh, chtějí eh, přijmout řešení, které je pro ně výhodnější. A já mám následující otázku. Kdyby na plenárním zasedání se potvrdil tento postoj parlamentu, tak co bude předsednictví s tou situací dělat, aby zajistilo, že Eh, se potom co nejrychleji bude muset předložit nový návrh. aby to eh, řešení eh, za něco stálo. A teď k ETS a navřená směrnice, kterou se budeme velmi brzy zabývat. Jde o ty lineární redukční faktory. V současnosti ten návrh je nedostatečný, protože nepovede ke snížení emisí po roce 2030 a proto by mě zajímalo, co s tím předsednictví bude chtít dělat, abychom měli, zajistili vysoké ambice. Děkuji, pan Jalk. Madame la ministre, parmi les énergies Paní eh, ministrině, Fosilní zdroje budeme ještě potřebovat, mezi nimi zemní plyn je neúspornější, 25%, eh, představuje 25% potřeby naší primární energie. A zabezpečení našeho zásobování se bude vyžadovat silné bilaterální vztahy s našimi hlavními dodavateli. Eh, mezi nimi také Rusko. Já eh, jsem si vědom toho, že závislost střední a východní Evropy na Rusku je velmi nepříjemná a proto také byl eh, eh, vybudovan Polsku první terminál pro skapalněný zemní plyn, který bude umožňovat eh, dovážet skapalněný zemní plyn z celého světa, ale víme, že je tady také riziko dodávek zemního plynu z některých regionů, kde to je nebezpečné. Proto bude asi potřeba revidovat naše vztahy s Ruskem, také dohoda o Nord Stream 2 Eh, na čem se dohodlo Německo, Británie, Rakousko a Francie. Je to námořní plynovod, který eh, konkuruje pozemní trase plynovodu přes Bělorusko a Ukrajinu. Také eh, je tady úvaha o South Stream, což bylo odloženo v roce 2012. Mě se chce ptat, jestli jste pro Nord Stream 2 nebo pro ten pozemní plynovod, a nebo se chcete dál zabývat eh, trasou South Stream. Thank you very much. Děkuji vám, paní Grostet. Nebo ne, pan Albany. so, oké. <laughs> Okay. Uh, ja, dank u the Dank u the the inleiding. Ja, the nu in mijn... Děkuji Budu mluvit maďarsky. Paní ministrině, vy jste eh, řekla, eh, že Paříž byla obratem. A já se vás chci zeptat, jaké konkrétně kroky chcete podniknout po této dohodě. Víme, že máme 40% eh, závazek, který tady Evropská unie přijala. A já se chci zeptat, co budete dělat s tím, abychom tomu skutečně dostali. A jak eh, spravedlivě rozdělit toto břemeno v rámci EU. A také, eh, jak, jaké e, sektory, které nespadají do ETS, budete chtít zohlednit. Um, já mám otázku na biomasu. Nizozemí i Velká Británie dovází, do, dováží velké množství dřevěné biomasy. Myslíte, že jsme se dostali do fáze, kdy Evropská unie měla regulovat dovoz biomasy, což by um, zahrnovalo i kritérium udržitelnosti? To je relevantní, protože EU chce um, Eh, integrovat MCF do klimatického energetického rámce. Děkuji. Pan Salimovič. Salimovič. Děkuji, pane ministře. Eh, já mám otázku. Eh, na takový fenomén, který se Eh, často zanedbává, a to je eh, znečištění léčiv z zemí, odkud je dovázíme. Jak víte, většina léčiv antibiotik především se produkuje v Číně, Mongolsku a v těchto zemích ekologické standardy nejsou dostatečné. Tato léčivá látky mm, způsobují obrovské škody jak na lidském zdraví, tak na životním prostředí. A mě by zajímalo, zda máte tyto otázky na svém programu a jak bychom to měli tedy řešit. Děkuji vám. Paní Ackam. Děkuji, pane předsedo. Je dobré, že ministři jsou mezi námi a mohou nás informovat o předsednictví. Na úvod eh, ministr řekl, že je velký zájem o to, co se děje v tomto výboru. To je samozřejmé, protože eh, velké množství kráv, prasat a ovcí eh, žije v nizozemí v jejich jaksi hustší populace než kdekoliv jinde na světě, že volává velké tlaky a my jako členský stát musíme říci, že standardy pro čisté ovzduší fosfáty, eh, mm, změna pravidel, které, mm, to bylo o tom ve zprávách tento týden, jak eh, mm, paní ministrině přes, bude přesvědčovat jiné státy, když my sami nejsme schopni dodržovat standardy, které jsme si stanovili. Kromě toho by mě zajímalo, co paní ministrině si myslí o tom, jak eh, vyrovnat nebo vyvážit komisi, při, když dochází ke snižování ambicí v souvislosti s toxiny. Je třeba stanovit kritéria pro určité znečišťující látky. Před eh, třemi, od, tři roky komise váhá. Eh, lidé, zvířata, životní prostředí jsou vystavováni nebezpečným eh, látkám díky nedostatečné, nedostatečnému ehm, Eh, jednání komise. Co, bude, co udělá paní ministrině v této věci? Eh, my jako členské státy musíme udělat víc. Musíme zakázat ty látky a komise musí mm, jak se více zasáhnout proti některým zemím, které nedělají dost. A tyto látky, jako zneužívání hormonů, eh, zvířat, jak zajistit, že eh, aby eh, osivo, které karcinogenní bylo staženo z trhu. Nechci, aby komise zůstala nečinná a tím poškodovala naše eh, zdraví. Nechci ani ohrožovat TTIP. Doufám, že ministr ministři eh, zajistí, že bude respektováno životní prostředí. Děkuji, paní Somr. Děkuji. Já chci dát otázku k takzvaným invazivním druhům. Eh, před evropskými volbami Rada ministrů eh, se shodla na nařízení s kde měl být eh, seznam invazivních druhů, ale předtím to musí v rámci delegovaných aktů ještě to navrhnout jaksi standardizovaný postup, aby bylo vůbec možné ten seznam sestavit. Eh, komise nenavrhla tento standardní postup, ale prostě jenom sestavila seznam prosinci kde je 23 invazivních druhů na základě národních rizikových analýz z členských zemí. Nicméně 17 z těchto 23 druhů z důvodu um, rizikových analýz je z Anglie. Dobře, je to ostrov, není to nutně reprezentativní pro celou Evropskou unii, Kromě toho eh, je tady eh, seznam potenciálních invazivních druhů. Evropské životní agentury pro životní prostředí byl um, ignorován. Takže my jsme dal, podali námitku proti tomuto seznamu. Komise není připravená to stáhnout a uh, splnit uh, jaksi podmínky toho nařízení, to znamená navrhnout postup analýz rizika. Problém, který vidíme v tom, je, že na tomto seznamu jsou druhy, které z vědeckých důvodů nejsou problematické pro životní prostředí, ani nejsou nové, ale již desetiletí um, se tady vyskytují. Pak jsou tam ale druhy, které jsou um, velmi nebezpečné. Um, mě by zajímalo, zda už eh, v radě o tom byla jednání, kdy eh, vyzve tedy komisi eh, k tomu, aby postupovala řádně. To by mě zajímalo. Pan Flanagan. Děkuji za zajímavou prezentaci. Irsko nyní má obrovské problémy se záplavami. Vy jste experti tedy na kontrolu vody i v oblastech kde bylo moře, takže by mě zajímalo, jak směrnicí habitatu, kde, byly, mm, kde vyvolala problémy pro občany a zda se e, využili mm, proces e, převládajícího veřejného zájmu. A zda se to používá často, protože v Irsku e, byly kontaktovány místní orgány a bylo jim řečeno, aby, se, aby nevyužívali tohoto postupu, aby se tomu vyhýbali, což způsobilo velké problémy. Také při implementaci směrnice o habitatu. Máte nějaký systém povolenek pro mm, krizové situace? Bohužel Irsko nemá. My čelíme nezamýšleným důsledkům tím, že se v jednom prostředí vlastně likviduje obilí a vzhledem tomu, že ta směrnice má chránit habitat floru a, floru a faunu, tak by mě zajímalo, jaký máte vy postoj k tomuto. A chtěl bych slyšet odpověď, protože jsem nikdy žádnou odpověď neslyšel v žádném výboru, ve kterém jsem byl. Děkuji, pane Flanagan. Ta situace Evropě je jiná. Teď máme mm, tady možnost, než byla, máme mm, možnost teď slyšet nějaké odpovědi. Já dám slovo paní eh, ministrini. Já aby nám řekla, jaký, jaký je postoj eh, nizozemského předsednictví. Tak děkuji vám. Eh, musím říci, že to je velmi rozsáhlá otázka rozsáhlá sada otázek. Eh, co se týče otázky pana Danse, a to je ta flexibilita v rámci eh, směrnice ne. Já mm, musím eh, říct, že flexibilita může vést k lepší implementaci. To znamená, že to nemusí být problém pouze. Otázka je spíše, jak to nazíráte. A já myslím, že jde tedy o to, abychom nalezli společnou pozici a podle toho konali. Eh, Hetma. Tady zazněla eh, řada otázek, eh, které jsou mi velmi dobře známé. A e, samozřejmě to souvisí e, s dobou, kdy já jsem zastávala funkci ministrině zemědělství. A tady šlo o e, používání Eh, používání eh, hnojiv eh, tak, aby nebylo nadměrné. A já si myslím, že to velice dobře zapadá do té cirkulární ekonomie. Já si myslím, že to by skutečně mohlo být takto bráno na úrovni členských zemí. A nyní anglicky k paní Gerly. Ano, existuje vztah mezi výsledkem COP21 a klimatickou akcí a adaptací. Když se podíváme na posilování biodiverzity, třeba také lesní hospodářství, když se podíváte na to, jak se stavíme k přírodě, tak tady skutečně je velká příležitost, abychom eh, tady na jedné straně eh, splňovali tu směrnici o habitatech a také eh, k té otázce další aspektů klimatických politik. Pan Ekt hovořil o speciálním aspektu ochrany a já musím říct, že to je něco, co já osobně považuji za velmi důležité. V Evropě probíhá debata a já jsem ráda, že tady máme eh, jasnou pozici například eh, v IC 2TV a mm, eh, například rada protestovala proti a akcím eh, japonských velrybářů. Pan Šerek eh, hovořil o důležitých eh, oblastech, které určitě vezmeme v úvahu. Co se týče paní Evy o ETS a našich ambicích, já myslím, že bylo velice dobré, že se nám v říjnu podařilo v radě dosáhnout dohody o evropské pozici. My tedy, pokud se nevyskytne pozice nová, tak je do té doby platí ta stará samozřejmě. A druhá věc, jak dále, pokud se týče Eh, toho chystaného, eh, té chystané inventury. Eh, pan Jelk, já se domnívám, že toto jde poněkud dále, než je moje pozice, ale já tady o tom budu hovořit s panem kolegou Kampem, který bude zodpovědný za energetickou politiku v rámci našeho předsednictví. Eh, pan Hovry, děkuji vám. Eh, myslím, že už jsme hovořili o tom, že březnové zasedání rady bude první kde budeme debatovat o výsledcích konference a e, tak, e, tak to k tomu chceme přistupovat. A e, jde nejen o to, abychom to měli ty výsledky, ale také, abychom se bavili o implementaci, aby po slovech následovaly také skutky. Takže to určitě bude na eh, programu našeho předsednictví a hm, opět tedy budeme vést debatu na základě této dohody. Eh, samozřejmě je třeba, aby se rada jednomyslně dohodla na dalších krocích, ale myslím si, že eh, ta rada ministrů pro životní prostředí eh, může provést důležité přípravné práce. Dále otázky Abby Brennan, pokud se týče biomasy, eh, regulace a kritérií udržitelnosti. Eh, tak já myslím, že tady musíme hovořit na základě návrhu komise. A já vím, že to tak musí být. I z toho eh, holandského pohledu víme, že eh, to je velice důležité. Komise se musí tedy nejdříve vyjádřit a pak teprve budeme mít o čem diskutovat. nyní k, pana, k panu Selimovičovi, pokud to vyslovuji správně. Eh, to bylo o antibiotikách a léčivech, eh, například také v oblasti pěstování eh, dobytka. Já bych opět navrhla, abyste tuto otázku položili kolegovi z Kypersově. Vím, že AMR to je mm, opravdu důležité téma našeho předsednictví a myslím si, že paní kolegyně to ve své, ve své řeči také zmíní. Ale jak říkám, je na ní, aby eh, se zde ujala eh, vedení. Toto je skutečně pro ní, pokud vám to tedy nevadí. A k paní Hazenkamp. Uh, ta eh, se mě taky snažila eh, tak trošku pokoušet. Já chápu, že eh, samozřejmě debaty, které jsou zvláště tedy speciálně holandské ženy, ale já si myslím, že ty, tady máme určité důležité podotázky, jako jsou endokrinní disruptory, ale opět já si myslím, že to je spíše pro paní ministrině pes. A dále hm, e, jsou zde další debaty o té typu, to je také velice lákavé, ale možná, že ne přímo tady v tomto výboru. E, já tedy e, si velice vážím vašich slov, ale asi hm, to budu muset nechat u toho. No a nyní v neposlední řadě ještě k paní Somers a invazivním druhům. Eh, myslím, že já chápu eh, vaši otázku, eh, nicméně je to opravdu nejdříve na komisi, poněvadž komise tady má právo iniciativy současná rada asi teď nemá společnou pozici k tomu a proto já jsem vlastně tady. Eh, pokud vím, probíhá debata a eh, já také znám předchozí debaty eh, z pozice tenkrát ministrně, čili já chápu, o co vám tady jde, ale skutečně je to spíše pro komisi. Tak a já jsem eh, také slíbila, že se vyjádřím k otázce pana Flanagana. A to byla skutečně už poslední. A sice o eh, záplavách a směrnice o habitatech. Já chápu vaše, vaši frustraci z nedostatku odpovědí. Eh, no, nebo možná dostáváte odpovědi, ale neuspokojivé. Protože opět eh, tady zase nejde úplně o problematiku pro eh, radu, aspoň ne tak, jak jste to eh, formuloval. Možná, že jde o otázku toho, jak implementovat tuto směrnici, poněvadž tam se účastní rozhodování také lidé žijící v oblastech, když se to bezprostředně týká a možná, že také eh, tady máme eh, další kolegy eh, z zemí, kteří vám mohou tyto informace poskytnout. Samozřejmě to můžeme, ale jak si mm, momentálně zde hovořím v pozici, která se k tomu nehodí. Mm, nevím, jestli vás to uspokojilo, ale možná jako začátek to není zas tak špatné. No a tím bych ráda zakončila odpovědi na vaše otázky a já tady opravdu doufám, že budeme dále spolupracovat. Teď nám jde opravdu o mnoho, tak pustme se do práce. Thank you very much for your presence here, for the presentation of... Dobře, děkuji vám za prezentaci vašich priorit pro příštích několik měsíců. A také děkuji za odpovědi na všechny otázky. A nyní si uděláme dvě minuty dvě, přestávku, eh, abychom mohli změnit osazenstvo za předsednickým stolem.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 Dear colleagues. Vážení eh, kolegové, teď můžeme přejít eh, k dalšímu bodu na našem programu, což je výměna názoru s paní Skippers, ministriní zdravotnictví, sociálních věcí a sportu eh, z Nizozemska, takže budeme pokračovat v naší debatě s tím novým předsednictvím No, si budeme postupovat eh, stejným způsobem jako předtím, takže já bez dalšího prodlování dám slovo paní ministrině a potom eh, budete moci klást otázky. Nejprve dáme slovo koordinátorům nebo zástupcům politických skupin a potom dalším. Takže prosím, Máte slovo. Děkuji, pane předsedo, vážení eh, členové eh, výboru Envy. Žijeme v době, kdy mezinárodní problémy, jako je migrace, nezaměstnanost a terorismus, eh, všechny si vyžadují naši pozornost, než útoky v Indonésii, ne, v Istanbulu, pardon. Se budou, jsou velmi katastrofické a já Eh, bych chtěl vyjádřit eh, soucit všem obětem, ale jsou tady i témata, která si eh, vyžadují naši pozornost v Evropě. musíme mnoho věcí změnit. Chtěl bych vám nabídnout několik údajů, například to, že 27 tisíc Evropanů každý rok zemře vzhledem k antibiotické rezistenci. Eh, kolikrát jsou to potom podlehnou jednoduchým infekcím, infekcím, které už eh, nejsme schopni léčit, protože naše léky ztrácejí svou účinnost. Tím, že příliš předpisujeme antibiotika, tak eh, riskujeme to, že přijdeme o téměř století lékařského pokroku. Takže se tady musí něco radikálně změnit. Stejně tak i ceny za nové inovativní Eh, osobně eh, zaměřené léky jsou nesmírně vysoké. Eh, chystá se řada velmi důležitých léků, které by mohly zachránit životy vážně nemocných pacientů. mohly by žít déle minimálně s minimem vedlejších účinků. Nicméně Eh, tyto vysoké ceny za takové léky ohrožují udržitelnost našeho systému zdravotnictví. Ehm, ten přístup pacientů k těmto lékům není rozhodně zajištěný. Než eh, dnes eh, mají pacienti problém získat tyto inovativní léky, takže i tady se musí něco změnit. To jsou jenom dva příklady velkých přeshraničních problémů, které musí Evropa řešit v oblasti zdravotnictví. Jsou to otázky, které můžeme řešit pouze politicky, s politickou odvahou a spoluprací. A proto jsem velmi ráda, že se eh, s vámi dnes mohu setkat v srdci evropské demokracie. Jsem velmi ráda, že vám mohu prezentovat eh, program eh, Rady během nizozemského předsednictví pro mm, oblast zdravotnictví. Nejprve začnou legislativní agendou, kterou už jste projednali, potom budu hovořit o našich prioritách v těch nadcházejících šesti měsících. Nejprve zdravotnické prostředky a diagnostické nástroje in vitro. Eh, eh, bezpečnost pacientů je samozřejmě pro zdravotnictví nejdůležitější. Došlo několika incidentům s eh, lékařskými zdravotnickými zařízeními, které ukazují, jak důležité je jednak pro tento sektor, ale pro pacienty zavést novou legislativu pro zdravotnické prostředky a diagnostické nástroje in vitro. Máme asi stejný cíl, chceme mít solidní regulační rámec, a e, aby pacienti měli přístup k produktům, které jsou bezpečné a kvalitní. Takže musíme podpořit inovace společně s lucemburským předsednictvím a komisí. E, e, jsme se na tom podíleli, musíme to dotáhnout do konce. Já doufám, že závěrečná dohoda může být uzavřena ještě během nizozemského předsednictví. Stejně tak to platí i ohledně návrhu regulace léčebných produktu pro lidské využití. E, jde o zjednodušení procesu schvalování, jde například o poplatky za e, tento administrativní postup a my bychom rádi e, začali první čtení tohoto návrhu. Dále jde o zajištění vysoké úrovně zdraví lidí, zvířat a biosanitární opatření. A proto musíme mít harmonizovanou legislativu pro oficiální kontroly v, těch, v těchto oblastech. Měli bychom zlepšit eh, efektivnost eh, v celém potravinovém řetězci a minimalizovat eh, břemeno pro provozovatele a zajistit rovné podmínky pro všechny. A ministři zemědělství by také chtěli postoupit o návrhu týkající se veterinárních léčebných prostředků a krmiv. Tento návrh řeší také otázku antimikrobiální rezistence, což je jedna z našich priorit. Chtěli bychom zajistit, aby Evropská unie měla vysoké standardy ochrany lidského zdraví a zdraví zvířat. A teď mi dovolte, abych eh, pohořila o prioritách eh, během nizozemského předsednictví. Jich jsem se zmínila o antibiotické rezistenci je evidentní, že nemůžeme eh, eh, tuto otázku dále odkládat. Musíme jednat. A jediný efektivní přístup je, je jednotný, protože musíme propojit jednak eh, oblast veterinářství, ale také lidského zdraví. Jinak v této bitvě nemůžeme vyhrát, musíme vytvořit síť, která zajistí intenzivní spolupráci mezi veterinárním a, a veterinářstvím a lidským lékařstvím. musíme tu politiku přetvořit v národní akční plány, to je možná jednoduché, ale potom eh, bude to obtížnější tyto plány provádět. Je to řada překážek a nesmíme jim dovolit, aby nás eh, v tomto úsilí zpomalili. Měli bychom eh, využít eh, znalosti, které máme, zájemně si pomáhat a například bychom měli vytvořit mechanismus vzájemného hodnocení v Evropské unii. Ne abychom jeden druhého kontrolovali, ale abychom se vzájemně podpořili abychom rozšířili ty eh, možnosti k dispozici, tak bychom eh, měli mít také více zaměřenou výzkumnou agendu v Evropě, abychom mohli vyvíjet nová antibiotika nebo alternativy pro antibiotika. To si bude vyžadovat také nové modely podnikání. Chceme k tomu uspořádat také eh, ministerskou konferenci Eh, která se bude konat 10. února v Amsterdamu. Všichni ministři zdravotnictví a všichni ministři zemědělství jsou na ně pozváni. Během této konference bychom chtěli diskutovat o jednotlivých scénářích a eh, chceme tam také promítnout film, který byl připraven právě pro tuto konferenci, kde se znázorňují realistickým způsobem ta dilemata A podle mě bychom něco podobného mohli uspořádat také tady v Bruselu a rádi bych vás pozvali na takovou akci. Myslím si, že bychom se společně měli zabývat eh, otázkami spojenými s antimikrobiální rezistencí. A dále bychom chtěli předložit eh, návrh závěru o antimikrobiální rezistenci na Radě ministrů a chtěli bychom také požádat komisi, aby přišla s novým akčním plánem, který bude obsahovat silné cíle. Naše druhá priorita je přístup k dostupným eh, lékům pro naše pacienty. Léky hrají zásadní roli v životech milionů pacientů v Evropské unii. Léč, léčí eh, pacienty, dávají eh, chronicky nemocným pacientům šanci vést aktivní a produktivní životy a stejně tak zajišťují tyto léky nezávislost seniorů a zvyšují kvalitu života pacientům s rakovinou. Ehm, v poslední době jsme byli svědky velkých pokroků v této oblasti. Ehm, jsou to objevy, které dávají naději vážně nemocným pacientům, což jsou všechno skvělé zprávy, nicméně takový vývoj je velmi nákladný. Ehm, nové inovativní léky, které ehm, vytvářejí monopoly pro výrobce a které se zaměřují na pacienty, kteří ehm, mají různé zřídka se vyskytující formy rakoviny, Eh, to všechno eh, je velmi nákladné a my se musíme zaměřit na to, aby tyto léky přinášely přidanou hodnotu a nabídly naději vážně nemocným lidem. A já si myslím, že je potřeba naléhavě vyřešit tři záležitosti. Nejprve zajistit pacientům co nejrychleji přístup k těmto lékům a také odstranit zbytečnou eh, byrokracii, která celý proces pomaluje. Měli bychom tedy eh, lépe využívat flexibilní mechanismy pro schvalování eh, produktu na trhu. A musíme také co nejlépe propojit tento proces schvalování s národními systémy úhrady léků. A samozřejmě musíme proto všechno vytvořit ty správné podmínky, ale nikdy nesmíme ohrozit bezpečnost eh, těchto léků. Za druhé, musíme eh, přijít se způsobem, jak eh, minimalizovat zvyšování cen léčiv. Víme, že kolikrát výrobci jednotlivých léků nešeli žádné konkurenci a ty současné ceny nemají žádný základ v nákladech na vědu a výzkum což eh, potom eh, znásobuje ty náklady pro naše zdravotnictví. Já se na to dívám eh, následovně. Pacienti s vážnými chorobami chtějí tyto léky, doktoři je chtějí předepisovat, výrobci je chtějí prodávat a politici chtějí mít také vyspělé systémy zdravotnictví, které pacientům nabízejí to, co potřebují že jsou tady společné cíle a měli bychom eh, vést diskuzi o tom, jak zajistit co nejlepší možnou spolupráci, jak například se podělit o tyto ceny a informace mezi eh, členskými státy. Za třetí, eh, měli bychom diskutovat o tom, jestli ty současné pobytky v Evropské unii na to, aby se podpořily inovace, pořád eh, jsou vyvážené. Například eh, víme, že máme systém základního patentu po dobu 20 let, který má chránit inovace, ale kromě toho byla přijata řada opatření, které mají eh, podpořit vývoj nových inovativních léků. Jsou to takzvané dodatečné ochranné certifikáty, ochrana údajů a také exkluzivita na trhu. Já se ptám, jestli jsou to všechno věci, které jsou ještě pořád potřeba. A jestli skutečně podporují a zajišťují přístup pacientů k dostupným lékům. A my bychom tedy chtěli analyzovat stávající systém regulace a dodatečné ochrany eh, inovací eh, a jejich přidané hodnoty v nadcházejícím období. Naše další, třetí prioritou je zlepšení kvality potravin, protože víme, že zdraví našich občanů je propojeno s eh, výživou. Lidé například eh, konzumují příliš mnoho soli, cukru a nasycených tuků, eh, protože k tomu vybízí ten systém zpracovaných potravin. Řada členských států se tím již začíná zabývat i někteří výrobci potravin eh, si začínají uvědomovat tento trend. To je samozřejmě pozbudivé, ale víme, že tady 28 členských států a přitom jeden vnitřní trh a proto by bylo dobře mít harmonizovaný přístup, protože je dobře, aby všichni měli rovné podmínky. Měli bychom se snažit usnadnit rozhodování o zdravé výživě a nabízet eh, lidem eh, zdravější produkty. Společně s zástupci výrobců a s vládními organizacemi bychom chtěli zorganizovat konferenci, která by popsala, co se potřeba udělat. Tato konference bude konat v únoru a my bychom chtěli na základě ní vytvořit společnou cestovní mapu, tak abychom potom mohli projednat výsledky této konference na radě, která se bude konat v Dubnu. Chceme eh, také spolupracovat s nadcházejícími předsednictvími v rámci TRIA a ehm, dosáhnout ehm, eh, dalšího projednávání těchto otázek. Další eh, důležité téma jsou transmastné kyseliny, které také ohrožují zdraví evropské populace. I ty mohou být nahrazeny zdravějšími alternativami, takže tady není žádná výmluva s tím něco nedělat. Evropská komise například eh, v prosinci zveřejnila dlouho čekávanou zprávu o transmasných eh, kyselinách a komisař Andriukaitis eh, oznámil, že chce zahájit veřejnou konzultaci a hodnocení dopadů týkají se toho, jak snížit konzumaci těchto kyselin. Kromě těchto tří zmíněných priorit eh, v oblasti zdravotnictví máme eh, další priority. Eh, jedno z nich je demence. V Evropě máme dnes 400 tisíc pacientů s demencí, očekává se jich 15 milionů v roce 2050. Asi všichni známe někoho, kdo trpí demencí, nebo víme, jaké utrpení to sebou přináší pro pacienty a pro jejich příbuzné. A od francouzského předsednictví v roce 2008 se tím eh, zabývalo několik předsednictví a my si myslíme, že teď nazrál čas pro to, abychom skombinovali eh, všechny ty aktivity, které se odehrávají ve členských státech eh, do jedné komplexní strategie. Měli bychom mít plán, jak zvládat všechny aspekty, které souvisejí s demencí. Neměla by to být žádná právně závazná dohoda, ale spíše instrukce pro to, jak v budoucnosti postupovat, jak podpořit inovace ve zdravotnictví, v sociální oblasti a ve vědě a výzkumu. To bude důležité pro to, jak postupně stárne, stárne naše populace. A v neposlední řadě Nizozemsko chce také uspořádat konferenci o kvalitě ehm, ehm, vzdělávání pro zdravotnické profesionály Jde o jejich kvalifikaci, možná, že to zní trošku abstraktně, ale měli bychom zajistit to, abychom měli co nejlépe kvalifikované profese v, ve zdravotnictví. Doufáme, že eh, zlepšíme Mm, eh, systém pro evropské pacienty, že se nám podaří postoupit u antibiotické rezistence, že zlepšíme přístup k inovativním dostupným eh, lékům, tím, že zlepšíme eh, nabídku zdravých produktů na trhu, takže bude se to vyžadovat velmi radikální změny a já se těším na spolupráci s vámi. Thank you very much, dear minister, for your presentation. Paní ministrině, za vaši prezentaci. A nyní začneme i hned první kolo otázek s koordinátory, eh, zástupce politických frakcí a já začnu i hned s paní Grostet za EPP. Eh, děkuji. Já jsem velmi ráda, že jsme se vás mohli vyslechnout, to, to co jste říkal o vašich prioritách. Je evidentní, že zdravotnická politika je zvlášť důležitá eh, pro evropské občany. Já bych nejprve se chtěla zmínit o té vaší první prioritě antibiotická rezistence. Já jsem pravodajkou k eh, revizi legislativy týkající se veterinárních léků, takže asi eh, víte, že eh, jsem s velkým zájmem si vyslechla to, co jste říkala o tom akčním plánu v této oblasti. My v současné době spolupracujeme se stěnými zpravodaji na tom, abychom Eh, to schválili již v prvním čtení, abychom eh, měli konsenzuální eh, stanovisko, které bude akceptovatelné pro všechny. Ten text by měl být co? Nejlepší a měl by podpořit inovace a usnadnit přístup k novým lékům. Ale je evidentní, že boj proti nadměrnému přepisování antibiotik musí pokračovat. My tady počítáme s vámi, s vaší podporou Mm, vy jste také říkal, že se tady vyskytují různé překážky, ale je skutečně potřeba s tím něco udělat a doufám, že nás podpoříte ještě předtím, než budeme hlasovat. Dále jste hovořila o inovativních lécích, to je jedna z vašich priorit, chcete eh, na tom spolupracovat s Belky a s Lucemburskem, chcete vést jednání o eh, také eh, o Eh, chcete také podpořit eh, větší využívání tzv. siročích eh, léků. Chcete to dělat na základě dobrovolnosti, ale víte, velmi často, když se postupuje na tomto základě, tak se velmi obtížně vytváří konsenzus v rámci rady, takže by mě zajímalo, jaký si myslíš tady je manévrovací prostor a jestli podle vás eh, je možnost postoupit dopředu. Děkuji. Thank you very much. And now for the socialist Ms. Wilmot. Paní Vilmot za socialisty, děkuji. Vítejte, pane ministře, paní ministře, je mm, dobré, že jste mezi námi a že máte mm, tak ehm, celzní cíle a závazky vůči pacientům, což se často přehlíží. Často je to spíše závazek vůči průmyslu než pacientům, takže jsem velice ráda, že mluvíte o pacientech. Jsem ráda, že zmiňujete také zdravotnické, mm, zdravotnické přístroje. Já jsem zpravodajkou této věci a je mm, pravda, že jsme pokročili za mm, Cemburského předsednictví, ale ještě jsme nedosáhli konečné dohody. Eh, již to je tři roky, co komise publikovala původní návrh, je to dlouhá doba, dlužíme to pacientům, abychom se dostali dál, aby byla rozumná legislativa pro zajištění co největší bezpečnosti pacientů. Pokud dojde k dalšímu skandálu, tak lidé budou vědět, chtít vědět, co jsme dělali, co trvalo, co nám trvalo tak dlouho. A jsou tady stále obtížné eh, ne věci. Mě by zajímalo, co uděláte pro to, abyste zajistili, že mm, budeme mít kvalitní kompromis, protože tady byla tendence, když jsme jednali, aby rada řekla, e, tak to je náš postoj, to ale není způsob, jak dosáhnout dobré dohody. My musíte e, ustoupit, my to děláme v parlamentu i rada, všichni. Nestačí prostě říci, že toto je náš postoj a my se nehneme. Uh, co tedy uděláte, abyste zajistili, že budeme mít jaksi zájemné e, ústupky, takže dosáhneme dobré dohody. Dále alkohol. Jsem ráda, že v závěrech rady přijatých z prosince eh, komise má eh, zavést povinné označování kalorií na alkoholických nápojích a strategii do roku 2016. V Evropě se nejvíce pije na světě škody eh, poškození způsobené alkoholem jsou obrovské nejenom zdraví, ale eh, zatěžuje i to naše zdravotnické veřejné služby. Proto výzvy na parlament i z členských zemích, pokud komise ještě nejednala, ještě nepředala eh, zprávu o značování alkoholu, což mělo přijít prosince 2014. Takže co chcete udělat pro to, aby byly podniknuty kroky v tak klíčovém tématu oblasti mm, veřejného zdraví? Děkuji. Paní Gerling za EKR. Děkuji, pane mm, předsedo. Vítejte, paní ministrině. Já jsem chtěla mluvit o alkoholu, ale možná jenom mm, potvrdím to, co řekl Glenis. Budu mluvit o něčem jiném. Já jsem, eh, bych možná se chtěla vrátit k MR. O tom jsme mluvili dopodrobná za minulého parlamentu. A jak se zdá, tak je tady stále větší mm, pohyb. E, já si myslím, že mnoho z nás ří, že veterinární medicína je velmi důležitá. Máme možnost to tady vyřešit za holandského předsednictví, eh, ale současně nám hrozí, že to přeženeme na eh, této směru, že budeme eh, klást důraz na antimikrobiální rezistenci eh, zvířat a zemědělství a ignorovat větší problém nadměrného předepisování zneužívání v konvenční medicíně, eh, v lidské medicíně, v humánní medicíně. Takže co uděláme v MD, to je mm, dobře, dobré, doufám, že se eh, rada shodne. A co, jaké máte konkrétní cíle, co se týče EMR eh, e opatření, EMR um, ehm, v lidské medicíně? Děkuji, pan Blackberry. Um, Brandy, um, děkuji, pane předsedo, děkuji, paní ministrině, za váš vynikající Eh, vynikající přehled priorit holandského předsednictví. Já jsem zde. Všechny důležité body tady mm, byly zmíněny, především jeden obecný komentář. Myslím, že členské státy se snaží vlastně odchýlit od té nadměrné eh, citlivosti, která tady je mm, při řešení otázek veřejného zdraví. Já to eh, citlivost chápu, ale pokud mm, vidíme jasně, jaké výhody je možné získat, když budeme spolupracovat, tak bychom to neměli vzdávat. Ve všech oblastech prostě veřejného zdraví se neustále vrací určitý strach v českých zemích něco udělat. Doufám, že se vám podaří Eh, řešit antimikrobiální rezistenci R, Doufám, že toto mm, je správně stanoveno jako priorita. Eh, ten vývoj je skutečně alarmující. Eh, já vám přeju hodně úspěchu v příštích měsících, abyste tady dosáhli pokroku. Pak moje první uh, konkrétní otázka, ten uh, případ nebo ta uh, právní, uh, která komise prohrála v en, o endokrinních uh, disruptorech, uh, řada ženských států se k tomu připojila, Švédsko, Evropský parlament také. Moje otázka je, co udělá rada? Příští týden bude diskuse v plénu s komisí. Co komise tedy bude dělat? potom e, rozsudku. A co udělá rada? A na závěr otázka cen léků. Ministři mají právo to otevřít. Není to jenom o nových inovativních léčivech, které jsou samozřejmě užitečné, ale jenom pro malé skupiny pacientů. Je to širší téma. Máme teď E, v Evropu 2016 v některých členských zemích platíte dvakrát tolik za stejnou není lék než v jiné členské zemi. Tra, e, směrnice o transparentnosti se zasekla v radě, byla stažena komisí a komise řekla, že nemá plány přijít s novým návrhem v tuto chvíli. Takže moje konkrétní otázka, jak to budete řešit? Eh, mluví o dobrovolných dohodách. To vidím jako východisko, ale není to příliš ad hoc. Nepotřebujeme eh, silnější nástroj na evropské úrovni, abychom prosadili vaše záměry. Děkuji pan Ek za GUE. Děkuji, pane mm, předsedo, děkuji. Paní předsedkyně, že jste mezi nás přišla, dala nám příležitost s vámi diskutovat a že jste eh, prezentovala své priority. Paní ministrině nad lidstvem vysí Damoklus uh, meč, eh, vy jste o tom sama mluvila, ten multirezistentní, um, který já jsem viděl zprávu, která je skutečně znepokojivá, tak je to takzvaný superbug z Číny, eh, který se objevil v listopadu 2015 v Číně a už dosáhl do, do Evropy tento nový super eh, eh, rezistentní kmen je ohrožení veřejného zdraví. Mohl by vést k pandémii. Eh, je imunní proti nouzovému, nouzovému antibiotiku cholestinu. To má, má to rezistenci, obsahuje to gen, který zajišťuje rezistenci proti tomuto Eh, antibiotiku. Znamená to, že mnoho nemocí již nebude možné léčit. Již 25 tisíc lidí umř, zemřelo v Evropě na e, eh, multiresistenční kmeny a to je jenom zná, to známé číslo. Vy už jste odpověděla na moji otázku, tedy jak se dostávám k poslední otázce. Ehm, doporučíte svým kolegům z oblasti zemědělství, aby se zamysleli nad nejjednodušším řešení, totiž eh, používat, um, redukovat uh, používání u zvířat, um, vést vlastně, zajistit ehm, ekologický chov zvířat, eh, přátelský vůči zvířatům, aby nedocházelo k rozšiřování těchto multirezistentních kmenů v Evropě. Děkuji. Hm, hm, oken za zelené. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. My e, jsme rádi, že můžeme projednat e, mluvit o těch endokrinních e, disruptorech, to je vaší pravomoci. Já mám dvě otázky, které doufám, že zodpovíte. Já první již zmínil La Glenis Vilmoc. To se týká stávajících jednání o lékařských přískojích. Eh, aby byla zajištěna bezpečnost lékařských eh, zdravotnických přístrojů, mm, tak to se eh, souvisí s zákazem látek, to jsou karcinogenní a reprodukčně toxické a podobně, kde není alternativa, tak toto je skutečně velký problém mm, zdravotnických přístrojů Mm, můžeme počítat s vámi, s vaší podporou, že najdete většinu v radě na podporu této substituce látek, které jsou vysoce rizikové. Za druhé, chci otevřít otázku rozvoje vědeckých kritérií pro určování endokrinních disruptorů jako téma, problém, které eh, Minulý měsíc, jak bylo řečeno, soud rozhodl, že komise porušila evropské právo, když nepřijala vědecká kritéria. Toto je špatné, protože to eh, odkládá kroky proti endokrinním disruptorům. Nicméně je divné, když komise jako strážkyně smluv řekne, že chce pokračovat s hodnocením dopadu, jak je plánováno, a jako by chtěla trvat na pokračování, porušování e, zákonů, než, ho, e, než to napravovat. Jaké kroky chcete přijmout, aby se komise vrátila ke své původní linii a schovala se jako skutečný, e, skutečná strážkyně smluv, která respektuje pravidla a mm, není, není laxní v oblasti endokrinních disruptorů. Parlament dělá všechno pro to, aby toto bylo pro komisi obtížné téma. Děkuji. Děkuji. Paní Evy z EFDD. Já jsem zde. Já jsem zde. Já beru na vědomí že GMO spadají do vašich pravomocí. Tady návrh Evropského parlamentu a komise o možnosti členských zemí eh, zavádět eh, marketingové zákazy mm, potraviny a eh, krmiva z GMO. Mě by zajímalo, zda předsednictví chce pokračovat v debatě v radě. To téma, pokud ano, tak do jaké míry a jaké návrhy máte pro následnou diskusi o EM, AMR. Mezi um, hlavními příčinami tohoto fenoménu je intenzivní produkce, um, intenzivních chov z, e, domácích zvířat. Do roku 2018 bude směrnice, podle které nebudeme schopni um, uvádět na trh AMR um, e, léčiva jako transgenní e, opatření. Současně um, GDPDů, tak eh, od, eh, eh, se týká rezistence proti šesti antibiotikům, které jsou používány v humánní medicíně a je tady pozitivní vyjádření proti názoru parlamentu, které schvaluje hybridní transgenní kukuřici, která může být uváděna na trh, což tento parlament již ve výboru zamítl. A to také obsahuje antimakrobiální rezistence. Co tedy jaký je postoj předsednictví k preventivním opatřením proti intenzivní produkci a využívání GMO pro eh, to, aby byla prevence AMR? Děkuji. Teď můžeme dát slovo paní ministrině, aby odpověděla. Je možné prosím dodržet řečnickou dobu 10 minut. Máme tady dlouhý seznam mm, dalších řečníků. Máte slovo. Děkuji. Také já, myslím, budu mluvit holandsky. Tak můžeme všechno zodpovědět najednou. Když se podíváme na ceny a jak ehm, to zajistit, pokud to má být dobrovolné. To je citlivé téma pro mnoho států. Mnoho eh, států řeklo, že mají velké pravomoce eh, v oblasti eh, farmaceutik. To je v pořádku, to nechci eliminovat, ale můžeme spolupracovat chytřeji v EU. A tato spolupráce může být ehm, dosažena díky informování se navzájem o cenách a dohodnutí se na tom, jak můžeme jednat. Holandiané začali spolupracovat s Belgií a Lucemburskem e, při jednání s producenty léků. To je jedna cesta, jiné další státy o to jistě také mají zájem, aby se k nám připojili. Pokud eh, mm, bude nařízení, tak se dostaneme do velkého, dlouhého procesu, kdy mnoho států eh, to nebude považovat za příliš dobrý nápad a bude to trvat dlouho. Já myslím, že čas není. Je i hodně léků, které se chystají, které se připravují lék, jako léky na he, proti hepatitidě v rozvojových zemích. Co můžeme tedy dělat? Jak eh, když se podíváme na eh, nové léky, které eh, přicházejí, eh, myslím si, že musíme akceptovat a identifikovat, kde můžeme lépe spolupracovat. A já chci vytvořit jakousi koalici ochotných podívat se, kdo se k nám chce připojit. Takže tady proběhnou čtyři schůzky během předsednictví. První bude mm, organizována jednotlivými ředitelstvími. A pak budeme spolupracovat s příslušnými orgány. Chceme mm, svolat schůzi, která bude skutečně řešit tuto problematiku do konce našeho předsednictví. Eh, budeme možné mluvit s ministry o skutečných krocích, které budou přijaté. Co se týče zdravotnických přístrojů, diagnostiky in vitro, tak souhlasím, musíme se snažit dosáhnout dohody. Je to velmi důležité. Na jednu stranu je to otázka bezpečnosti produktů pro všechny pacienty. Na druhé straně je to otázka eh, inovací, které se snažíme podporovat. Se snažíme lidem umožnit, aby eh, hm, z toho účastnili. Musíme tady prolomit tu blokádu. Pokud se sejdeme, eh, dáme hlavy dohromady, tak můžeme přijít s nějakými řešeními. Včera proběhla velice um, dobrá schůzka, skutečně pozitivní. Já se těším na diskuse s vámi, abychom příštím předsednictví eh, skutečně, abychom dospěli tedy k nějakému závěru. Když přejdeme dál k alkoholu. endokrinní disruptory paní Auken, pan Gerbrandy um, nám kladly otázky na toto téma. My, jako Rada Evropský parlament, jsme v mnoha případech eh, bojovali na stejné straně, pokusili vyzvat komise, aby skutečně řešila tato téma. A je skutečně velká škoda, že komise ještě eh, tady ne, nejednala v eh, prosinci soudní dvůr toto řešil Švédsko vyhrálo. Ehm, co se týče závazku komise definovat kritéria. Eh, komise pracuje na hodnocení dopadů v tuto chvíli, to by mělo skončit do, roku, do poloviny roku 2016 a my doufáme, že komise skutečně bude po uzavření tohoto hodnocení dopadu tak Mm, přijde se standardy, které jsou potřeba. Anti, mm, eh, odolnost proti antibiotikům. Tady je řada otázek, tady padla, jaký je stav. Musíme skutečně eh, se zaměřovat na opatrné používání, bychom mluvit o opatrnějším předepisování, preventivní, více preventivních opatření, a nebo se zaměřovat na veterinární medicínu, zemědělství a tam být opatrní. Všechno, myslím. Když se, co se týče životního prostředí, tak skutečně nemáme velké zna- množství znalostí. My e, chceme, aby vědci přišli s, vel- s, da- s dalším výzkumem, my investujeme do toho, snažíme se eh, odolnost proti antibiotikům a eh, roli životního prostředí tady zohlednit, protože víme, že to má efekt, pokud um, bude rezistence vůči antibiotikům ve stádech zvířat, tak to přispěje k antimikro, um, antimikrobiální rezistenci jinde. Pokud budou léky, antibiotika dostupné prostě a bude um, pro, volně, tak uh, budou se používat proti nachlazení, tak to uh, nepůjde. Musíme tedy ve vše, na všech frontách postupovat. Je, je to zdraví je jenom jedno. Um, každý má národní akční plán, ale otázka je, co s nimi. Peer review by mohlo k tomu přispět. Děláme to mezinárodně v rámci um, globální um, v rámci globální agenty pro um, zdraví a bezpečnost. Chceme, abychom na tom pracovali, chceme to Eh, protlačit eh, v radě mimo radu, abychom ve všech těchto, na všech těchto frontách přijímali opatření. Všichni, kdo zmínili eh, fakt, že je toto důležité, tak souhlasím. My se skutečně musíme snažit spolupracovat s různými státy, protože i celou řadu těchto zemí je třeba přesvědčit o nutnosti tohoto. ještě není jasné, kdy eh, bude zpráva o označování alkoholu. Bylo očekávání, že to bude v prosinci 2014, ale Evropská komise řekla, že to potřebuje více času, aby proběhly vnitřní diskuse Já jsem se plně vědoma toho, že Evropský parlament tlačí na rychlé zveřejnění této zprávy. Já každopádně toto budu prosazovat v komisi, tak aby to zveřejnili co nejdříve. Co se týče GMO, to jsou geneticky modifikované organismy, mm, tak já mluvím jménem mm, holandských ministrů zemědělství, protože to padá Eh, do jeho sféry pravomocí většinou. Když se podíváme na ten návrh směrnice o geneticky modifikovaných organismech, tak stále čekáme hodnocení dopadů komise. Poté uvidíme, co s tím dál, eh, jak implementovat opatření. Co se týče pěstování geneticky modifikovaných organismů a otázku antimakrobiální rezistence, tak je tady velké množství výzkumů, nejenom v Nizozemí, v jiných zemích, takže na to se také musíme podívat. Myslím, že jsem mm, zodpověděla víceméně všechny otázky. Děkuji. Děkuji. A teď je čas na druhé kolo řečníků. Eh, paní Mek Guinness. Děkuji vám, pane předsedo, a vítám vás, paní ministrině. Eh, moje otázka k alkoholu tady už zazněla dvakrát, takže já bych tomu přidala podotázku. Eh, pokud eh, se týče toho nedávného rozhodnutí Evropského soudního dvora k skotskému parlamentu, který rozhodl minimální ceny na alkohol, v rámci boje proti alkoholismu. Máte k tomu nějaké stanovisko? A možná byste se mohla trošku rozhovořit o e, aspektu veřejného zdraví. Děkuji, paní Borzan. Eh, děkuji vám, eh, paní, pane předsedo. Vítám vás, paní ministrině, jsem ráda, že jste mezi námi. Především eh, dovolte, abych eh, se vyjádřila k těm tématům, jež si volíte za priority nizozemského předsednictví. Eh, mně se líbí zejména to, tu část, která souvisí s mou otázkou, to je kvalita potravin koordinovaný přístup vědy a lékařství a evropských vlád. To je skutečně důležité, chceme-li bojovat eh, proti obezitě a zdravotním problémům s tím souvisejícím. Já se soustředím zejména na, zejména na eh, redukci obsahu soli, cukru a masných kyselin v potravinách a s tím související nižší kalorickou hodnotu. S tím souvisí mnoho možných metod, to může být daňová politika, případně eh, stanovení limitů. Zajímalo by mě, eh, jak chce postupovat nizemské předsednictví, pokud se týče bezpečnosti potravin a domníváte se, že je to téma pro Evropskou unii jako celek? Děkuji vám, eh, pane předsedo pan Pěcha. Pane ministrině, eh, priority, které jste jste zmínila, jsou velice důležité, eh, zejména tady eh, ty otázky antibiotik v potravinách, to je jasné. Ale teď bych hovořil hovořit o dostupnosti do uh, levných léků. To je otázka transparentnosti cen, poněvadž v českých zemích se vždycky vyjednává o cenách a e, je to všechno mm, značně utajováno, čili mě by zajímalo, jak vlastně chcete tady získávat informace. A druhá otázka je otázka inovací. Především, e, co to vlastně je ta inovace, co je ta, ta přidaná hodnota. Máme to dostatečně definováno? Inovace Eh, souvis, nyní souvisí zejména eh, s dobou, kdy platí patenty a tedy s dobou, kdy je možné udržovat vysoké ceny. Mě by zajímalo, zda eh, to nizozemské předsednictví chce nějak změnit ta definice inovace. A druhá věc, co to znamená spružnění procesu autorizace nových léků, zejména v souvislosti s bezpečností jejich používání pacienty. Děkuji, pan Vetema. Děkuji, pane předsedo, a děkuji vám, paní ministrině, že jste eh, zavítala mezi nás já bych chtěl skutečně zdůraznit antimikrobiální eh, využívání a, a de facto snižování eh, využívání antibiotik. Dá se tedy říci, že trend je takový, že antibiotika eh, se zvyšují, pokud se jich využívání týče o nějakých 70% za generaci a to v mnohých to v mnohých zemích ještě nadále pokračuje. Myslím, že máme dost úkazů na to, abychom eh, je tolik nevyužívali a máme i dokonce čísla, že by bylo dobré aspoň o 50% snížit. Bylo by skutečně dobré, eh, kdyby se eh, tady dělalo více a kdyby se taky více zkoumala, eh, zkoumali nové druhy antibiotik, poněvadž ty nejnovější jsou ze 70. let minulého století, což je znepokojivé. Další věc, která je velice důležitá, je eh, nalézt eh, lepší způsoby ke zdravějším potravinám. To je, myslím, velká příležitost pro naše zemědělce, což by se nemělo vnímat jako problém my v Nizozemí máme mnoho zkušeností, eh, hodně se zkoumá a já si myslím, že nizozemské předsednictví by mělo otevřít ty dveře, aby eh, podnikatelé a výzkumníci se více soustředovali na eh, zdravější potraviny. Děkuji paní Miner. Děkuji, voorzitter en dank vám, mevrouw Schippers. Děkuji vám. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám, paní ministrně, že jste eh, eh, bez nás zavítali. Mě eh, zajímají tedy něco k té smlouvě TISA. Víme, že to bude mít velké dopady na služby v Nizozemí a také na to, co vlastně není službou veřejnou službou. Eh, takže třeba, když je něco v hodnotě pod eh, jedno euro, tak eh, už by to v podstatě nebyla veřejná služba, ale už by to mohlo být předmětem konkurence. To se určitě týká učitelů, sanitáků, lékařů a tak dále. Domníváte se, že ta veřejná služba podle TISA je Eh, definována příliš přísně a myslíte si, že by možná bylo dobré v radě tuto definici znovu otevřít? My jsme také tady slyšeli o endokrinních disruptorech a o rozhodnutích soudů eh, vzhledem tedy opatření, která by tady měla být. Děkuji, pan Ekaut. Děkuji vám, pane předsedo, a děkuji vám, paní ministrině. Možná několik bodů, na které bych chtěl navázat slyšel jsem to, co řekla k těm eh, endokrinním disruptorům, ale myslím, že byla poněkud mm, neuspokojivá. Eh, eh, soud to nepodpořil. On vlastně řekl, že komise nedodržují znění zákona Eh, poněvadž eh, se zabývají větším okruhem kritérií, než jsou kritérii pouze vědecká kritéria. Čili eh, toto řekl soudce, že je třeba přijít pouze k vědeckým kritériím, zatímco, zatímco komise prohlásila, že bude nadále přihlížet i k dalším kritériím, čili vlastně ignoruje rozhodnutí soudu. No a vy říkáte, Eh, že de facto snad se to nějak vyřeší do poloviny roku 2016, nebo jinými slovy, eh, komise ještě další šest měsíců eh, bude ignorovat zákon a pak se to nějak vyřeší. Ne, my prostě musíme říct, ne, toto nemůže pokračovat dál, to je třeba o to upustit teď hned. Další věc, dostupnost léku. Hovoříte o pružnosti Ehm, myslím si, že ta pružnost problém není, ale netransparentnost je to skutečným problémem, protože zejména na eh, národní úrovni můžeme rozhodovat pouze o dodatečné terapeutické hodnoty, hodnotě, což je natolik obskurní, že de facto eh, každý si může stanovit, co jak chce. Ano, eh, my víme, jak se to řeší v Beneluxu, ale my potřebujeme eh, nějakou řeš, nějaké řešení v evropském měřítku. Ale skutečně transparentnost eh, v cenotvorbě toho je možné dosáhnout a je třeba to o to usilovat. Děkuji, pan Líze. Já se omlouvám, já jsem se na chvíli ven, chtěl jsem hovořit britsky, Eh, ministr pro životní prostředí, kolik vás se budou vidět, o co šlo. Hovořím tady jménem paní Somr, která zde nemůže být. A, a tady jde, jejím tématem je klonování zvířat. Klonování zvířat. Parlament velkou většinou před několika měsíci rozhodl, eh, že klonování bude zakázáno. A my bychom Eh, radu rádi pozbudili, aby eh, se ujala této věci velice rychle a zároveň eh, pečlivě zvážila argumenty parlamentu. A myslíme si, že ty argumenty jsou skutečně velmi vhodné. Jinak pokud se týče produkce medicinských výrobků, tak tady bych chtěl skutečně podtrhnout to, co řekl pan Vilmus. Členské země nesmí se držet svých eh, posic a myslím, že s potěšením je eh, vidět, jsou vidět první náznaky eh, připravenosti ke kompromisům. Další bod rezistence vůči antibiotikum, ano, to mě těší a chtěl bych Eh, upozornit na pozměňovací návrh, který jsem podal k eh, právě k francouzské roste. My bychom chtěli nejenom sledování antibiotik v medicíně, ale také redukce jejich používání, poněvadž eh, toto je problém a tady můžeme hovořit o antiviroticích a myslím, že by se to mělo objevit také v této zprávě. Děkuji vám pan Ramatikatkis. Děkuji vám, pane předsedo. Mě eh, velice eh, těší dnešní slyšení, poněvadž paní ministrině opravdu eh, hovoří realisticky, má jasný program a jasně se vyjadřuje. V tomto rámci na mě zapůsobila jedna věc. Eh, možná, že jedno věc eh, jsme přešli, poněvadž to není zcela vaší kompetenci. Nicméně, eh, rozpočtové škrty posledních let vedly k tomu, že oblast zdravotnictví v mnohých zemích sklouzla až na nižší příčky důležitosti. A to má samozřejmě velké dopady například u nás v Řecku. Asi tomu nebudete věřit, ale výdaje na zdravotnictví eh, v letech 2009 až 2015 poklesly o 60%. A to už je pěkné číslo. To vedlo samozřejmě k tomu, že vzniká nedostatek. Pak tady máme jiné země, které, domnívám se, musí mít ty též problémy. E, e, také v Lucembursku, Portugalsku, Španělsku a Itálii se velice škrtalo ve zdravotnictví, možná také v jiných zemích podle diktátu OECD. Paní e, ministrině, vy jste byla velice otevřená, takže mám pro vás otázku. Domníváte se, že je dobře, že koordinace hospodářských politik v Evropě eh, se, eh, by se tam měly přidat také eh, určité ukazatele, pokud se týče zdravotnictví, například dostupnost zdravotnické péče, zdravotnické péče dostupnost léku a tak dále. A také transparentnost a skládání účtu a tak dále. Já si myslím, že to je důležité také pro udržitelnost a efektivnost zdravotnické politiky protože předpokládám, že toto patří vašim cílům. Děkuji, paní Mesna. Děkuji vám, pane eh, předsedu. Děkuji vám, eh, paní ministrině. Eh, vy jste hovořila o spojitosti mezi zdravím a potravinami, které obsahují příliš mnoho cukru, soli a tuku. Možná by bylo eh, dobré, eh, kdyby eh, třeba ve školách se už hovořilo více o tom, jak zdravě vařit a zejména mm, regionálně. Toto je takový podnět. Pak mám dvě otázky. První otázka se týká jednání ke zdravotnickým produktům. Hlavní prioritou je bezpečnost pacientů samozřejmě, ale pro menší eh, producenty by bylo eh, skutečně důležité, aby s tím nebylo spojeno tolik eh, byrokracie. Čili jak chcete nastavit novou rovnováhu při jednání? A druhá otázka se týká bodu, kterým jste kterým byste chtěla zajistit, aby všechny léky byly dostupné za rozhodnou cenu. Ano, máme eh, léky, máme tedy lidi, kteří mají trvalé zdravotní problémy a potřebují tedy více léku. Já si myslím, že je důležité, abychom diskutovali eh, uvnitř členských zemí, kde je možno ušetřit. Eh, protože třeba nahradíme-li lůžkovou péči ambulantní péči, tam, kde je to možné, tak se může spousta peněz ušetřit. Čili prostě eh, uvažujete o tom, jak na jedné straně ušetřit a na druhé straně zvýšit tedy hodnotu toho, co můžeme mít eh, z zdravotnických eh, výkonů. Děkuji a nyní pan Flanagan. Děkuji vám. Je velice zajímavé to, co se říkáte. Globální komise o Eh, lékové politice říká, že globální politika velice eh, selhává eh, s špatnými důsledky pro společnost. Vy jste ovšem o, ve velké, ve vysoké pozice a různé země Eh, experimentují jinak eh, a různými způsoby, eh, pokud se týče drogového problému. Často se válka proti drogám mění ve válku proti lidem. Jaký přístup budete prosírovat vy? Budete nadále půjdete nadále tou cestou kriminalizace uživatelů nebo budete to brát jako zdravotnický problém? Děkuji, pan Petrle. Eh, děkuji vám, pane předsedo. Děkuji vám, paní ministrině. Já souhlasím s vaším eh, holistickým přístupem ke zdraví a zdravotnictví a věřím, že jádrem všeho je pacient. Eh, také mám obavy se zdražování medicamentů a zdravotnických produktů. Domnívám se, že by mělo jít o jeden z klíčových prvků evropské politiky, aby zdravotnické služby byly dostupné všem. Nicméně, eh, pokud ceny porostou tak jako dosud, mnozí si nebudou moci dovolit léky. My hovoříme o národních eh, zdravotnických systémech a mnoho let se tady hovoří o eh, semestru. Semestru ve zdravotnictví. Ta by měl být eh, roční cyklus koordinace zdravotnických politik, jejich reform a možná konvergence. Jsem přesvědčen, že takováto konvergence by mohla vést k příznivějším cenám jste zastánkyní ambiciozního výkladu Lisabonské smlouvy, pokud se týče zdravotnických politik? A taky tady mám otázky, pokud se týče eh, boje proti eh, rakovině, jaké máte priority v této v oblasti. A mnoho štěstí. Děkuji nyní pán Salimovič. Děkuji, pane předsedo. Vítejte, paní ministrině. Jsem rád, že se chcete zabývat makrobiální rezistenci. Mám k tomu tři otázky. Za prvé, navzdory eh, slibům, slibům rady z roku 2012, že tady každá země by měla mít svůj národní akční plán, nyní o čtyři roky později Eh, tyto národní akční plány existují pouze ve 24 zemích a většinou nejsou implementovány. Otázka je, eh, co s tím chcete udělat a jak můžeme pomoci. Druhá otázka. Jeden z problémů eh, makrobiální rezistence jsou jsou, je, je způsob výroby v Číně, v Indii a jinde, kde tedy ty produkty se Eh, dostávají přímo do přírodního prostředí kvůli eh, špatným ekologickým standardům. Otázka je, zda s tím chcete něco dělat a případně co konkrétně. A poslední otázka. Já vím, že vaše země v tomto vykonala mnoho dobré práce. A zajímalo mě, jestli byste mohla trošku rozvést tu strategii a hlavní problémy, když jste se tímto zabývali. Děkuji vám. Děkuji paní Grostet. Já vám děkuji, že jste mi ještě jednou dal slovo, pane předsedo. Vy jste tady prezentovala program, který je velmi důležitý, zajímavý a my ho určitě podpoříme, ale dále je tady ještě potřeba se postarat o to, aby všechno to, co se odehrávalo v těch předchozích předsednictvích, se realizovalo. Například směrnice o přeshraniční lékařské péči, která byla špatně transformovaná v celé řadě členských států, špatně se aplikuje a nevytváří ty služby a ten prospěch pro všechny a stejnou kvalitu péče pro ty, kterých se to týká. Za druhé, prevence, vakcíny, očkování. Dochází k eh, poklesu eh, pro očkování v některých členských státech. Máte v úmyslu zase vyvinul tlak na členské státy, aby s tím něco dělali, aby nejenom si pořizovali různé studie a slušení a k ničemu to nevede. A potom pediatrické léky. I tady jsme žádali komisi, aby přizpůsobila eh, legislativu o pediatrických lécích tak, aby byly co nejúčinnější, aby Zohledňovali požadavky pediatru, ale komise eh, to jenom zdržuje, zase to odkládá a proto bych byl rád, byste na to vyvinula tlak a přistoupil se k tomu co nejdříve. Děkuji vám, teď jsme skončili eh, kolo otázek a já vám dávám slovo, abyste na ně odpověděli. Dank u wel. Uh, mij is gevraagd hoe zorgen we. Děkuji. Jedna z otázek na mě byla, jak budeme implementovat eh, rozhodnutí o zdravých eh, potravinách a jak eh, prakticky chceme postupovat. My jsme k tomu ehm, naplánovali konference, které se zúčastní všechny zainteresované strany a na základě toho by měl vzniknout akční plán. Měli bychom eh, se postarat o to, aby ten prospěch z toho měli všichni v největší možné míře. Prakticky všichni máme stejný problém, obezita, příliš soli, cukru a tak dále a jaký to má domat na naše zdraví. Měli bychom podpořit inovace v potravinách a samozřejmě to trvá. Pokud chcete například snížit podíl soli ve vaší stravě, tak eh, mm, postupně musíte eh, snižovat eh, podíl té soli pomalu, aby se na to obyvatelé zvykli, protože jsou zvykli na určitou slanost potravin. a víme, že jsme na jednotném trhu s potravinami, takže by bylo dobře, aby ty standardy fungovaly stejně ve Francii, v Nizozemsku i v Belgii. K léčivům až dojde k uzavřenému nebo neveřejnému jednání, tak eh, bychom měli vyvinout tlak Zejména pokud to jednání tedy bude probíhat ehm, důvěrně s zavřenými dveřmi, což je běžné, A v Evropě, když se s ministry potkáváme, tak eh, vždycky hovoříme o tom, že by bylo dobře, abychom se řídili hlavně prospěchem pro pacienty. A víme, že kolikrát musíme často podepisovat různé protokoly nebo eh, dodatky o důvěrnosti. Všechny eh, výrobci to přitom požadují. Chceme, aby léky přicházely na trh, hodně se jich připravuje. A víme, že to bude znamenat masivní zlepšení pro naše pacienty. Bude to stát spoustu peněz, ale ten eh, výsledek bude obrovský. Já vím, že někdo vám řekne, že je to eh, princip, že tady musíme uplatit princip subsidiarity, že se do toho Evropa nemá míchat, ale my chceme podpořit spolupráci mezi členskými státy, aby se vyměňovali informace, více spolupracovali. A doufáme, že se nám podaří přijít s nějakou novou formou stanovování cen. Víme, že e, někdy ty léky jsou určené pouze malé skupině pacientů. A ti se k těm lékům nedostanou, protože e, ta naše dnešní legislativa je Eh, s mm, odvíjí od toho, že ty léky jsou vždycky určeny velké skupině obyvatel. Takže bychom eh, to měli umožnit. A léky, které se eh, připravují, budou mít obrovský dopad na zdraví populace. Ten, ta přidaná hodnota bude obrovská. A přitom v některých zemích ty léky dostupné nejsou. A Měli bychom se nad tím, jak eh, věci lépe nastavit v Evropě. Ochrana veřejného zdraví eh, je kolikrát eh, z principu přeshraniční. Takže musí mít nějaký přístup k tomu na evropské úrovně, tam, kde je to legitimně v zájmu nás všech k antibiotikům, antibiotikám a jejich použití v zemědělství, vzhledem tomu, že v některých zemích se používají jako růstové stimulátory, je evidentní, že to není jenom evropská otázka, je to mezinárodní eh, věc. My eh, máme obavy, že To je konkurence pro nás a vidíme, že u zvířat chceme dosáhnout snížení použití antibiotik, ale neměli by v důsledku toho trpět naši exportéři. měli by mít eh, konkurenční výhodu vzhledem k tomu, že nepoužívají tolik antibiotika, chtějí je snížit eh, o 60%. Endokrinní disruptory. Ano, tady je jasné, že s tím bude muset něco udělat. Moje kolegyně, eh, ministrině pro životní prostředí, o tom už dnes také hovořila. Musí mít nějaká vědecká kritéria. I eh, rada už eh, vyvíjela tlak na komisi, aby s něco udělala. Eh, Evropský soudní dvůr také v listopadu eh, rozhodl, že komise eh, svůj úkol nesplnila, teď tedy k tomu bude muset eh, přistoupit a my doufáme, že do poloviny roku 2016 komise program předloží. Samozřejmě pokud se to podaří dříve, tak to bude vítané. Bylo by dobře, aby konečně byly připraveny ty nezbytné delegované akty a já na to e, také budu tlačit, o tom e, není pochyb. klonování. To je velmi citlivá záležitost. Nespadá to do kompetence eh, ministra zdravotnictví, spíše ministra zemědělství. Eh, panují na to rozlišná stanoviska. Je otázkou, jestli to spadá do působnosti rady. Hovoří se o tom, že by se měla rozšířit oblast působnosti současné legislativy i o potomky klonovaných zvířat a o to, jak zajistit dobrou identifikaci eh, tohoto potomstva v celém potravinovém řetězci. A komise má přijít se studií, která se tím bude zabývat. Jde to, aby všichni splnili podmínky pro označování masa. A v okamžiku, kdy výsledky té studie budou evidentní, tak se zamyslíme nad tím, jestli eh, ještě bude čas na to iniciovat o tom debatu na radě. Tisa. A teď Tisa. Ik wil uh, aangeven uh, in uh, reactie op de oproep van de heer Eickhout dat wij bij geneesmiddelen. Chtěla bych zareagovat na to, co říkal pan Eickhout, že nemáme čas dále prodlevat s řešením u léčiv a my to také neděláme. My jsme teď vytvořili velmi ambiciozní program, abychom tuto problematiku řešili. koliká tady máme monopolní eh, výrobce některých léků, takže neexistuje žádná konkurence. A kolikrát ty dnes Eh, eh, definované ceny nezohledňují eh, prostředky, které šly do vývoje daných léčiv. A také bychom měli mít dobrý systém ukazatelů našeho zdravotnictví. Víme, že těch znalostí a je hodně, máme také různé e, systémy a měli bychom se vzájemně z toho poučit. Ehm, také bychom měli zohlednit možnosti úspor eh, v oblasti léčiv věci eh, nemusí automaticky být čím dál dražší. Já nemám rozhodně problém s tím, že inovativní léky jsou dražší, tak to prostě je, ale musí tady být eh, nějaká korelace s jejich přidanou hodnotou. Jinak eh, to bude mít velmi negativní dopad na naše zdravotnictví. A musíme neustále hledat možnosti úspor. antibiotické rezistenci. Nestačí jenom mluvit o akčních plánech. 24 českých států již e, něco takového mají, ale nemůže to zůstat na papíře, musí to být e, provedeno v praxi. a to vzájemné hodnocení by nám tady mohlo velmi pomoci. Protože bychom mohli přijít na to, kde jsou překážky, co nám brání v dalšímu rozvoji. Peer review eh, je pozitivní proces, který by mohl znamenat hodně pokroku v Evropě. Teď eh, TISA. Já se bohužel nemůžu vyjádřit k té otázce definice služeb, ale mohli by vám to vidět mý kolegové, kteří to mají v kompetenci. A pokud vím, tak komise se tím zabývá. Eh, to je ode mě, pane předsedo, všechno pro... Thank you very much for... Děkuji vám za vaše odpovědi. Chtěl bych poděkovat oběma ministriním za tu eh, možnost eh, s nimi dnes diskutovat, vyslechnout si priority nizozemského předsednictví, ale také bych chtěl poděkovat za odpovědi na otázky našich kolegů. Určitě se spolu nevidíme naposledy. Tím také končím naši schůzi. Já chtěl připomenout, že příští schůze se bude konat 21. ledna ve Štrasburku. Je to mimořádné zasedání a řádné zasedání bude 17. 18. únoru, února tady v Bruselu. Takže dobrou chuť a nashledanou.